Dobrý den, já vás všechny vítám a tímto zahajuji dnešní zasedání. Orgány portugalské příslušné mě předali žádost o zrušení imunity poslance našeho parlamentu Jose Manuela Perlandeše v rámci trestně právního stíhání, eh, které vede oddělení pro trestně právní vyšetřování v Portu. A v souladu s touto žádostí bude tato, v souladu s pořadem jednání bude tato žádost převedena do odpovídajícího výboru pro právní záležitosti. Dnes máme společnou dopravu, eh, promiňte, společnou rozpravu o otázce genderové rovnosti. Je to ústní otázka, která byla položena radě a já dávám slovo jedné z autorek této ústní otázky, paní Garcia Pérez. Máte dvě minuty. Gracias. Děkuji vám, pane předsedo. To, že ženy nejsou zastoupeny v různých oblastech života eh, politického, sociálního, ekonomického, to je příznak nerovné společnosti. Je to příznak eh, toho, že je třeba pokročit v politice rovnosti mezi muži a ženami. Eh, v roce 2013 tento parlament se vyjádřil svůj názor vůči Evropské komisi k otázce zastoupení žen ve správních radách společností a navrhovala, aby existovaly kvóty na zastoupení žen v podnikatelských kruzích a by také v ekonomické oblasti byly ženy rovně zastoupeny. Uběhlo pět let, proběhlo něk mnoho předsednictví různých členských států a v radě národní vlády nebyly schopny posadit se ke stolu a dohodnout se a pokročit směrem k rovně silnější Evropě, pokročit k Evropě, kde zastoupení žen bude realitou ve všech oblastech. A Eh, muselo dojít ke změně ve španělské vládě, aby došlo k určité změně eh, v radě, aby se eh, konečně směřovalo k nějaké dohodě. Chci poděkovat paní Jourové za to všechno, co dělá v komisi společně s parlamentem, společně s radou, aby bylo možné během tohoto volebního období mít iniciativu v oblasti rovnosti, která je velmi důležitá. Nemůžeme rezignovat tváří tvář tomu, že ženy nejsou dostatečně zastoupeny. My přece potřebujeme, aby ženy byly náležitě zastoupeny rovným způsobem. A právě proto tento parlament musí velice jasně vyjádřit svůj názor a žádat od rumunského předsednictví, aby vyvinuli to závěrečné úsilí, které je zapotřebí, aby i další vlády, podobně jako španělská vláda, pokročily tímto směrem, aby ženy mohly se podílet na rozhodování. To je přece velmi důležité, abychom mohli směřovat směřovat ke spravedlnější a rovnější Evropě. Eh, altra autrice, l'onorevole Autala. Prego. Thank you, President. And, um... Děkuji. Myslím si, že eh, toto je opravdu velmi důležitá chvíle, kdy docházíme k závěru, že není jakýkoliv důvod pro to nepřijmout tuto směrnici z roku 2012, což tedy by dalo vzejít um, povinnost Eh, kotovaným společnostem, aby měli kvotu eh, pro eh, obě pohlaví 40% pro neexekutivní členy řídicích orgánů. Překvapuje mě, že některé členské státy stále hovoří o subsidiaritě. Jak to mohou říkat? Vždyť máme evropské společnosti, které fungují nebo operují tedy nejenom v Evropě, ale i za jejími hranicemi. To je určitě evropská kompetence. A za druhé víme, že diverzita ve všech rozměrech, e, i genderová e, tedy rovnost je zde velmi důležitá, rozšiřuje perspektivy společnost tak, aby lépe rozuměli tomu, co se děje ve světě a aby to zapracovali do svých obchodních strategií. A e, konečně není i žádný důvod pro to, abychom neřekli, že neexistují kompetentní ženy. To je přeci Eh, jakési alibi pro eh, kulturu, kde dominují muži. Ano, dobrá, ženy možná nejsou tolik viditelné, protože třeba eh, se nepodílí na této společnosti dominované muži a její, její, jejich modelech, ale to vůbec neznamená, že ženy nejsou stejně kompetentní jako muži, tak aby byly schopny reagovat na dnešní výzvy. Členské státy mají dostatek času na to, aby pokročili ku předu s diverzitou eh, na základě dobrovolném, tedy o, eh, co se týče žen řídících a dozorných, dozorčích orgánech, ale přesto ženy zastupují pouze asi 26 v největších kotovaných společnostech v EU, tedy v těch dozorčích radách takže máme 7,4% až 43%. Eh, Tady tohle je vlastně celá ta škála rozpětí. Takže opravdu potřebujeme nějakým způsobem to harmonizovat na evropské úrovni, protože ty rozdíly jsou příliš veliké. A eh, ráda bych poděkovala španělské vládě za to, že se této otázce věnovala, že tomu dala svůj čas. A teď eh, během rumunského předsednictví doufám, že to můžeme dokončit ještě před evropskými volbami a že budeme moci tedy prohlásit, že Evropská unie aktivně podporuje moderní eh, podnikovou kulturu. Již přispívají jak muži, tak ženy. Není jediný důvod pro to, abychom, neřekli, že neexist, abychom řekli, že neexistují kompatentní ženy. Consiglio al segretaria di Stato, signora Ciot. Děkuji, slovo má paní Ciot za radu. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení členové, paní komisařko Jourová. To je eh, pro mě velkým eh, potěšením, že se dnes společně s vámi účastním této velice důležité rozpravy. Chtěla bych začít tím, že řeknu, že genderová rovnost je přímo v centru pozornosti rady ve své vizi eh, k Evropě. Eh, rovnost eh, mezi ženou a mužem je hm, zopakována v celé řadě prohlášení, také za hm, roky společně. S parlamentem jsme tuto vizi dále rozvíjeli. Je to otázka sociálních práv, které eh, prohlásila společně v listopadu 2017 Rada, Komise i parlament. Genderová rovnost má velice důležitou místo v tomto dokumentu. Rovnost, rovné zacházení, rovné příležitosti mezi muži a ženami musí být eh, zajištěny a posíleny ve všech oblastech včetně účast žen na eh, pracovním trhu, v eh, pracovních podmínkách i eh, v pracovní kariéře. Muži i ženy mají právo na stejnou, stejnou odměnu za stejnou práci. A to je všechno zakotveno v evropských smlouvách a v naší legislativě. Ovšem nemůžeme tuto otázku nechat dále bez pozornosti určitý pokrok byl eh, učiněn za posledního půlstoletí, bylo dosaženo větší rovnosti v praxi. Eh, já uvedu příklad. Eh, ještě existuje stále velký rozdíl ve skutečném odměňování. Je to 16,2 rozdíl v odměňování mužů a žen za práci ehm, ženy stále berou méně peněz. To samozřejmě není projev rovnosti. Eh, tento rozdíl v odměňování eh, se objevuje v řadě eh, závěrů rady a také v červnu to bylo schváleno na radě ministrů EPSCO. Je tady celý pilíř sociálních práv, kde potřebujeme mít jasně odhodlanou činnost ze strany komise i ze strany obou spoluzákonodárců. Vážení členové parlamentu, dnes chcete, abychom se konkrétně vyjádřili Eh, k návrhu komise eh, pro směrnici na zlepšení eh, rovnováhy zastoupení mužů a žen ve správních radách. Já na to mohu říci, že tady samozřejmě je ještě stále blokující menšina v radě. Nedávné zasedání k této otázce proběhlo za malckého předsednictví v roce 2017 a návrh od té doby nebyl diskutován na radě. Tak, jak situace vypadá nyní, tato otázka je zablokovaná. Nicméně je široký konsensus v Evropě, že je zapotřebí zlepšit rovnováhu genderové povahy eh, ve správních radách. Různé státy mají různé přístupy, ale mm, ten princip nespochybňují. Eh, rumunské eh, předsednictví se snaží umožnit diskusi na úrovni rady, aby bylo možné zkoumat možné cesty vpřed. Já bych také ráda uvedla eh, návrh směrnice o eh, rovnováze mezi životem pracovním a životem osobním, zejména pro ty, kdo pečují o děti. A já jsem velmi ráda, že mohu říci, že jednání mezi parlamentem a radou eh, o dohodě proběhlo již v šesti trialozích Eh, také 24. ledna. A eh, tady bylo možné dosáhnout pokroku, výborného pokroku, eh, jak za bulharského, tak i rakouského předsednictví. Rovnováha mezi pracovním a osobním životem je velice důležitá. Musíme udělat vše, co je možné pro to, abychom pomohli našim občanům, aby skloubili osobní život a pracovní život. To je stále důležitější v době demografické eh, situace a situace změn na pracovním trhu. Na jedné straně chceme eh, mít jistotu, že eh, vysoce vzdělané ženy v Evropě mohou opravdu využít příležitostí na pracovním trhu to dává smysl i ekonomicky. Je to také otázka rovných práv. Na druhé straně evropské ženy i evropskí muži by měli mít možnost e, vychovávat děti, mít děti, aniž by museli dělat e, velkou tragickou volbu mezi tím, zda volí rodinný nebo pracovní život. A to především často se týká žen. Je to možné jen tehdy, když eh, pracovníci, kteří mají rodinu, mají náležitá práva a když tato práva eh, budou platit pro muže i pro ženy. Je také důležité respektovat rozmanitost národních systémů, které existují eh, v Evropě Eh, není nikdy možné, aby jedno jediné řešení se hodilo pro úplně všechny. A to platí i pro rodinnou a pracovní politiku. Ekonomické reality, sociální systémy se hodně liší v jednotlivých členských státech. Musíme respektovat princip subsidiarity. To jsou některé z úvah, které musíme řešit při eh, jednání o směrnici o rovnováze mezi pracovním a osobním životem. Není to jednoduché, ale jsem ráda, že nacházíme určité řešení založené na minimálních standardech, které dají dostatečnou flexibilitu Evropě. Já děkuji parlamentu za spolupráci na této věci a děkuji vám za spolupráci. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo za komisi paní komisařka Jourová. Mnohokrát vám děkuji, že jste mezi nás přišla. Vážený pane předsedo, poslanci a poslankyně. Eh, děkuji Evropskému parlamentu za to, že dal na pořad jednání eh, toto důležité téma rovnosti mužů a žen. Jsem velmi vděčná za to, že ve své většině podporujete návrh komise, který má za účel podpořit rovnost eh, žen v řídících a dozorčích orgánech největších kotovaných společností v Evropě. Já eh, působím jako komisařka pro eh, rovné příležitosti už téměř eh, pět let. Jsem velmi hrdá na naši kolektivní práci, kterou jsme v této oblasti odvedli, zejména nedávno jsme finalizovali balíček o vyváženost, vyváženém přístupu k práci a rodinnému životu. Máme instituci pro genderovou rovnost který eh, zveřejnil index genderové rovnosti a eh, ten ukazuje, že v některých oblastech se pohybujeme opravdu hlemíždím tempem. Když zveřejňujeme eh, poslední čísla, musím tedy říci, že já jsem zklamaná tímto pomalým vývojem přes všechnu snahu, kterou tomu věnujeme. Index genderové rovnosti ukazuje, že genderová rovnost v rozhodovacích procesech má nejmenší míru všech e, oblastí, které jsou hodnoceny tímto indexem a to přesto, e, že některá, e, některé státy přijaly legislativu, aby to napravili. Jsme si vědomi studií, které jasně ukazují výhody diverzity v dozorčích orgánech. Má to výhody pro samotné podniky, pro celou společnost komise přijala závazek, eh, aby eh, se věnovala tomuto tématu a přesto ženy i přes své vzdělání a své schopnosti mají mm, stále tedy, eh, se bojují s bariérami, které jsou jak systémové, tak kulturní. Tato navrhovaná směrnice nám umožní rozhodně rozšířit přístup talentovaných žen k, do rozhodovacích pozic zrychlíme tak také hospodářský růst. E, vznikne takto určitě e, zrychlovací efekt, e, který povede ještě k větší genderové rovnosti. Tohleto je flexibilní a proporcionální návrh. Je to legislativa, která je která taky je vstřícná vůči subsidiaritě, nabízí členským státům řadu příležitostí, jak dosáhnout pokroku. Je to také legislativa, která je genderově neutrální Zabývá se přizpůsobeními, které mají na pomoci málo zastoupenému pohlaví, e, ačkoliv mají podobné kvalifikace. Tady jde tedy konkrétně o ženy. Máme tedy jasný celkový cíl a členské státy ale mohou uplatňovat své vlastní efektivní opatření tak, aby zlepšili genderové vyvážení v dozorčích orgánech. Podle našich číslech e, státy, které mají legislativy, opravdu dosáhnou pokroku. Státy, které nemají legislativu, stagnují. Zde je tedy zřejmý pozitivní dopad legislativy eh, v řadě příkladů. Návrh komise si získal širokou podporu eh, v Evropském parlamentu. Já vám ještě jednou děkuji za vaši podporu. Eh, také si získal podporu většiny členských zemí. Myslím si, že všeobecný přístup už je na dosah. Mohu pouze zopakovat to, co už zde zaznělo, že došlo k významnému eh, vývoji a sice eh, jsou to kroky španělské vlády. Já jsem Španělsko nedávno navštívila a oni opravdu jsou zavázáni, eh, celá vláda, včetně premiéra, aby tuto věc posunuli ku předu, aby přesvědčili i členské státy, které ještě váhají s touto legislativou. Také velmi spolehám na rumunské předsednictví, k které eh, taky postupuje velmi eh, rozhodně. Před, březnovým, eh, před březnovou radou EPSCO vstoupím v kontakt členskými státy, abychom odblokovali radu a hm, Paní ministrině také zmínila červnovou radu a potřebujeme tedy vážnou debatu o tom, jak naložit s tím opravdu nešťastným tématem rozdílu v platech mezi ženami a muži. Věřím tedy, že rumunské předsednictví bude věnovat eh, své úsilí eh, tomuto failu a že dosáhneme nějakého kompromisního řešení. Děkuji. E Děkuji paní komisařce a nyní budeme pokračovat eh, řečníky za jednotlivé politické skupiny nebudu akceptovat žádné modré, modré karty. Není na to čas. Nejdříve za EPP paní Kozlovská na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, dámy a pánové, Velmi pozorně jsem naslouchala a mám dojem, že se všichni shodujeme, komise, parlament a také zde přítomné předsednictví rady. Všichni podporují tuto směrnici a žádný členský stát ani cíl směrnice nespochybňuje. A proto se ptám, proč ta směrnice ještě není a proč v některých členských státech přítomnost žen v dozorčích radách právě u velkých eh, podniků kotovaných na burze je někde pouze 7 pokud by brali tyto státy své starosti se subsidiaritou skutečně vážně, tak by již bez tak dávno přijali opatření, která skončí s takovouto nerovností. Každý, kdo má zdravý rozum, pochopí, že takováto nerovnáha není normální. Takovéto malé zastoupení žen ovšem nesouvisí s tím, že by měly chybějící kvalifikace. Souvisí to s určitými mechanismy, které ve společnosti fungují a na které je potřeba zareagovat, ale nic se neděje. Musí tedy něco udělat jak členské státy, tak evropská úroveň. Já velice vítám tuto směrnici, které dala podnět již Vivien Redingová. Já myslím, že je skutečně na čase, aby kompetence a nic jiného ne rozhodovalo o tom, zda je někdo povolán do vedoucí funkce či ne. U této směrnice jde o to, aby se um, osoby, které budou vykonovat takovéto funkce, vybírali transparentním způsobem, aby bylo dohledatelné a pochopitelné, jak ten člověk byl vybrán, aby nedocházelo k tomu, že se pouze vybere kolega, protože například někoho zná ze školy jako kamaráda. To není možné. Je třeba, aby vše probíhalo v rámci transparentních postupů. Já jsem z Evropské strany lidové a musím říci, že ten hlavní pomoc, jak můžeme pomoci žen při jejich profesním životě, je to, že je zajištěna péče o děti. Tak to musíme ženám pomoci. Tato směrnice je samozřejmě dalším důležitým impulzem. Ráda bych popřála stávajícímu předsednictví rady za to, že jsme dospěli k dialogu a vyzývám všechny, aby podpořili směrnici při hlasování. Děkuji a paní Regnerová za socialisty a demokraty. Bez mikrofonu. Ano, mikrofon funguje. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, potřebujeme chytré, šikovné ženy a muže ve vedoucích pozicích v našich podnicích, jak v dozorčích radách, tak v představenstvech. Před sedmi lety komise předložila k tomuto tématu návrh. Evropský parlament zareagoval velice rychle. Zjistili jsme, že potřebujeme objektivní kritéria výběru do těch funkcí a chceme být také praktičtí. Díváme se na to, jak to konkrétně vypadá v jednotlivých členských zemích, která zeměž má odpovídající zákonná opatření, která něco učinila například na dobrovolné úrovni. To tedy znamená, že zde v Evropském parlamentu jsme o tom odhlasovali velice s ohledem na praxi. Jsme přesvědčeni, že je třeba mít objektivní kritéria, která se budou realizovat a že dobrovolnost nás neposune dál. Potřebujeme závazný mechanismus a také mechanismus pro sankce, aby se konečně něco pohlo. Rovnoprávnost, rovné postavení žen a mužů, to je něco, co je vepsáno do DNA Evropské unie. Pouze díky Evropské unie máme tolik pokroků v tolika zemích je to tedy něco nádherného, skvělého pro podniky, pro ekonomiku, také pro muže aha, také pro ženy. Tak tomu je. A co se nyní stalo? Mnoho zemí se schovává za právním základem. Co to má znamenat? Právní základ zde je neboť pouze ty země, které ve své zemi nedospějí k pokroku, se skrývají jiné ne. A proto vyzývám rumunské předsednictví, jehož podnět velice vítám, aby konečně vrhlo světlo na toto téma, zaměřilo se na něj a aby ukázali na ty členské státy, které skrývaj, se skrývají, jaké to jsou země, například země jako Maďarsko. Tam jsme se eh, podívali na to, jak to tam vypadá s pokrokem, tam k pokroku nedošlo. Naopak, ta situace se vyvinula ještě k horšímu v těch podnicích. Proto vyzývám předsednictvím rady, aby přesně ukázalo na tyto země a zeptalo se jich, co udělali a co ne, aby se přestali skrývat. A pokud to bude vhodné, tak aby už na radě došlo k tomuto hlasování o této věci, neboť Evropský parlament je velice semknut a já velice vítám, že jste tento návrh nyní více či méně opět předložili na stůl. A nyní paní Bisněvská na dvě minuty za EKR. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní komisařko, paní ministrině, téma je skutečně velmi důležité. Pokud se podíváme na index rovnoprávnosti, zjišťujeme, že ženy nejsou v přiměřené míře zastoupeny v dozorčích orgánech, zejména v těch vedoucích funkcích. A je třeba se zamyslet nad tím, proč tomu tak je, že nejsou kompetentní, kvalifikované, mají dobré vzdělání, jsou pilné a ctižádostivé. Nejsou ani slabší, ani méně talentované než muži. Proč tedy je tak málo žen ve vedoucích orgánech podniků, těch vysokých funkcích? Podle mého odhadu je to toto. Jedna z hlavních příčin spočívá v tom, že ženy budují svou kariéru pomaleji než muži. Nech, nechybí totiž jenom na dobrých zaměstnávat Nechybí nám pouze dobrý zaměstnanci, ale také dobré matky. A když se podíváme na pracovní svět, zjišťujeme, že je někdy velice obtížné, aby žena si splnila svůj profesní sen a svůj sen stát se matkou. A z tohoto důvodu ženy ve své kariéře postupují pomaleji než muži. Co tedy můžeme učinit pro to, abychom zajistili, že bude více žen v představenstvech a v dozorčích orgánech? Ovšem tak, aby ta větší zastoupení nevzniklo umělým způsobem. Nemůžeme něco uměle zavádět. Musíme přijít s návrhy, které umožní ženám, aby sladili svůj osobní život s životem pracovním. Potřebujeme dobrá řešení, které umožní rovnováhu mezi rodinným životem a životem pracovním. Já jsem toho názoru, že takovýto přístup, pokud bychom se snažili o takovýto kompromis, měli bychom velké, velký úspěch. Eurostat ukazuje, že existuje rozdíl mezi platy žen a mužů, ale že tento rozdíl je v členských státech velice odlišný. V některých členských státech jsou rozdíly obrovské. Polsko je zemí, kde je pátý nejmenší rozdíl mezi platy žen a mužů. A já znám mnoho polek, které zastávají vysoké funkce, aniž by jim k tomu pomohl nějaký zákon. Na dvě minuty paní Bilbao Barandika. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko Jourová, moc děkuji za veškeré úsilí eh, v této věci. Eh, vzhledem k obsahu těchto otázek a vzhledem k tomu, že v Radě je situace zablokována, Ehm, tak eh, bych se chtěla obrátit na evropské vlády a požádat je o tři věci. Konzistentnost, eh, vize do budoucna a odvaha. Konzistentnost. No, eh, hodně hovoříme o chytrém růstu, hovoříme o ekonomice, která se opírá o talenty, ale přitom polovinu talentů, tu, kterou mají ženy, tu necháváme stranou a nevyužíváme ji ve správních radách v rozhodovacích centrech. A to právě v situaci, kde by to bylo velmi rentabilní. E, vidíme, že v některých členských státech to přináší úspěch, přináší tyto, toto dobré zkušenosti. E, dívejme se na to i z hlediska rentability, e, když se nestačí dívat pouze z hlediska rovných příležitostí. A není vize do budoucna. Evropa je oblastí, kde jsme velmi citliví, velmi aktivní v politice rovnosti. Využijeme této kompetitivní výhody. A když Eh, vidíme, eh, že se v těchto věcech eh, celkem v poslední době spíše váhalo. Doveďme to do důsledku? Je to přece nejen spravedlivé a demokratické, je to i rentabilní. Je to výhoda, která nám přinese lepší kompetitivnost. A nyní odvaha. Eh, prostě vidíme, že tady je možná trošku mužská logika tváří v tvář tomu zablokování. Eh, prosím, zbavme se tohoto strachu. Bude to eh, dobré pro všechny. Uvědomte si muži, co všechno ztrácíte. Možnost starat se o děti, starat se o starší členy rodiny, dělit se o všechny domácí povinnosti, přeměnit hypotéku v krásný domov. To všechno jsou úžasné příležitosti. Umožní to vychutnat tuto část života a být šťastní. Neutíkejte před tím. Já jsem přesvědčena, že když muži budou ochotni dostat této výzvě, bude to svět mnohem lepší. Děkuji vám. Tasun per il grup... Prosím, eh, Tasun za zelené. Eh, děkuji, děkuji vám. Ano, je velice důležité, abychom odblokovali tuto směrnici Eh, chtěli bychom tady naplnit během tohoto volebního období eh, cíle eh, díky zapojení komise, díky zapojení rumunského předsednictví, aby se odblokovala situace, která už od roku 2012 je zablokovaná. Mít tady 40% kvóty pro přítomnost žen ve správních radách, to je opravdu nezbytné, protože i z ekonomického hlediska je důležité mít rovnost mezi pohlavími. To je zcela jasné, to o tom nelze diskutovat diskutovat. Ano, prosím, nechtě alespoň 40 žen ve správních radách. A mm, jsou tady námitky eh, z mnoha členských zemí, že je tady otázka subsidiarity. Eh, říkají, eh, že je tady tato námitka, ale my máme na druhé straně přece rovnost mezi pohlavími zakotvenou v evropských smlouvách. A pak také vidíme, že tam, kde ženy jsou ve správních radách, mm, v některých státech je to až 43%, tam jsou dobré výsledky. Bylo by možné do jisté míry harmonizovat tuto otázku ve všech členských státech. Je to nespochybnitelné, že dobré výsledky v této věci přinášejí úspěchy. Jsou tady dvě centrální otázky. Jednak dosahuje se eh, rovnosti a za druhé eh, dávají se ženám výkonné eh, odpovědné funkce. A ehm, na tom musíme dále pracovat. Jsou tady také určité výzvy eh, provádění. Od roku 2013 parlament eh, eh, navrhuje také možnost sankcí proti podnikům, které neplní takovéto povinnosti, které nenaplní těch 40 kvót, které stanovuje směrnice. Já bych si velice přál, aby jak rada, tak eh, komise nám v nejbližší době přinesly velmi dobré zprávy, protože u nás bych řekl, že je podpora tomuto textu jednoznačná. E. Děkuji a za skupinu GUE NGL. Pan Ek, na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a vážení kolegové, čím to je, že pouze 24 z 200 funkcí v představenstvech v německých podnicích z indexu DAX eh, zaujímají ženy. A proč na špičce těchto koncernů není ani jedna jediná žena? Protože rovné postavení mezi muži a ženami, toho dokonce i v EU stále ještě nebylo dosaženo, je to ostuda. Mezinárodně ta bilance není lepší. Z 500 největších celosvětových podniků pouze 3% jsou uvedena ženou jakožto výkonnou členkou představenstva, že o tomto tématu stále ještě musíme diskutovat v roce 2019. Je odstudné a mm, vede mě to k pochybách na naší údajné pokrokovosti. Zdá se, že stále ještě existuje mnoho lidí, kteří se domnívají, že ženy jsou zde pouze z důvodu reprodukce a že nejsou dostatečně schopné pro to, aby mohly vést podniky. Kdybychom počkali ještě další desítky let, Možná 40 let by to trvalo bez eh, závazných paravidel, než by se míra žen navršila na 40 ale tento svět není svět mužů, to je svět pro všechna pohlaví. A proto chci, abychom se konečně zbavili anachronistického myšlení nepřátelského vůči ženám, které panuje v těch vysokých funkcích a v denní podniku. Děkuji a za skupinu FDD paní Park. Děkuji. Když tady o tomto hovoříme, je to v podstatě eh, eh, eh, pochybňující schopnosti žen jakoby žena byla vybrána jenom proto, že existuje kvóta a nikoli její schopnosti. Kvóty ukazují ženám, že jsou podřadné, že potřebujeme kvóty, abychom dosáhli úspěchu. Eh, ženy, které pracují na nižších eh, úrovních eh, společnosti, ty kvóty neukazují žádné zvýšené šance do života, ani nevedou k tomu, že budeme mít více ženských CEO. Ačkoliv Norsko tohleto zavedlo před deseti lety, nebo před více než deseti lety, lety je tam asi 7% žen, které se dostalo do výkonných pozic. Eh, takže kde začneme a kde ty kvóty končí? co třeba nezastoupenost nebo nedostatečná zastoupenost žen, mohli byste to neustále eh, kategorizovat, eh, vytvářet ne- nekonečné kvóty. Ale zase je to pouze eh, zasahování evropských institucí do, ehm, do života jak lidí, tak eh, společnosti. Společnosti by měly sami být schopny rozhodnout se, koho si zvolí do řídicích a dozorčích orgánů. Eh, a potom společnosti, které neplní kvóty, co s nimi? Kvóty nevyřeší problémy stávající nerovnosti, jsou naprosto kontraproduktivní. Za skupinu ENF pan Žoltek. Dvě minuty třicet, prosím. Widzę, że to eh, Děkuji. Vidíme, že tato feministické, toto feministické šílenství pokračuje. Chceme z žen udělat muže a z mužů ženy naprosto nechápu, jestli to je nějaká nemoc nebo něco jiného. Nejdřív to bylo vtipné, když třeba jsme hlasovali o tom, že je příliš málo žen v zemědělství, které se věnují tedy eh, pastvám. Ale když teď eh, hovoříme o řídicích a dozorčích orgánech kotovaných společností v Evropě, to už začíná být vážnější. Možná bychom se, možná bychom se měli obrátit na některé muži, ty by měli říct, že jsme vlastně ženy ve skutečnosti a potom bychom dosáhli genderové rovnosti. E, podívejte, ale vážně, měli bychom to nechat tak, jak to je. Veškeré zákony v Evropské unii předkládá Evropská komise a parlament to prostě všechno jenom schválí. A někdy, když ten zákon je opravdu špatný, ukáže se, že vzešel z parlamentu. Tyto zákony omezují svobody podnikání a svobody členských států. Eh, parlament přikládá řadu nesmyslných usnesení, která jsou úplně zbytečná, ale vždycky je to o uprchlících, imigrantech, homosexuálech, feministkách a zdá se, jako by stále byli lepší než běžní občané Evropy. E, žádné usnesení z tohoto parlamentu nevzejde, aniž bychom tohle zmínili. To je nemoc. Musíme vystoupit z Evropské unie, protože ta nemůže být reformována. A já se obracím na ostatní země. Řiďme se příkladem Velké Británie a vydejme se taky ven z Evropské unie. Vytvořme e, něco nového. Vytvořme takovou Evropskou unii, jakou si přáli její otcové zakladatelé. Něco, co nemá hranice, ale co nezasahuje do rodinné politiky, států a co nemění role mužů a žen. Evropská komise by měla se věnovat administrativě v malé roli. Neměla by rozhodně rozkazovat, co máme dělat. Doufám, že ještě budu naživu, až k tomu dojde. Děkuji. E, nepřijímáme modré karty, pokračujeme na jednu minutu Sosněř, prosím. Pozwólcie Państwo, že e, e, Dámy a pánové, já prosím, abyste se na minutu soustředili. Já bych chtěl vysvětlit jednu věc. Vycházíme z dobrého principu, ale docházíme ke špatným závěrům. Hovoříme o tom, že ženy mají stejné schopnosti eh, pro eh, uplatňování se v takovýchto funkcích. To už je špatný výchozí bod. Eh, hovoříme o tom, že jsou nerovnováhy ve správních radách, ale tady se vychází z jakýsi teorií komplotu, že ženy mají prý eh, rozvíjet své kariéry, mají se uplatnit eh, ve správních radách, ale vidíme už v praxi, že ten výchozí bod je v tom, že ženy je těžké dát do těchto funkcí buď proto, že nemají třeba jednak stejné vzdělání, ale někdy také proto, že nemají chuť se pustit do takovýchto Eh, funkcí. Ostatně muži se dožívají nižšího věku, umírají dříve. Ehm, trh také velice dobře ukazuje, že ženy eh, nezajímají, nezaujímají stejné funkce jako muži. To není žádný výsledek komplotu. Eh, Děkuji, vyslechli jsme všechny politické skupiny a nyní paní Šojdrová, prosím kolegyně a kolegové paní komisařko žijeme v době a ve společnosti kde nikdo o rovnosti žen a mužů nepochybuje. přesto vidíme že zastoupení žen na důležitých místech neodpovídá tomu že tvoří jednu polovinu populace

E, Děkuji, e, pane předsedající, paní komisařko. E, asi 69% těch, nebo 60% těch, kteří mají univerzitní diplomy v Evropě, jsou ženy jsou ale marginalizovány, nedostávají se k moci a to je nepřijatelné. Není to jenom nefér, je to taky hloupé. Znamená to, že přicházíme o jejich znalosti. Ehm, chybí nám inovace, která, kterou by mohli předkládat. Ženy jsou často mnohem inovativnější v řadě společností než muži a ukazuje se, že ty společnosti, která, které mají více nebo eh, lepší vyváženost mužů a žen v dozorčích eh, eh, řídicích orgánech, mm, také poskytují lepší finanční a výhledy pro, mm, pro tyto společnosti. A přesto zdá se, že řada lidí pořád pracuje proti eh, této myšlence nebo tomu návrhu, že aspoň 40 eh, eh, by mělo být ehm, zastoupeno, ať už je to jakékoliv pohlaví. A Těší nás tedy, že Španělsko mm, se chystá změnit svoji pozici, že stáhne ten blokovací přístup a v radě a opravdu doufáme, že budeme jednat, abychom zajistili spravedlnost a inovaci v Evropě. kobiet v zarządach spółki ogólnie równowagi. E, Děkuji. E, co se týče e, genderové vyváženosti. Podívejme se na tři instituce v Evropské unie, které jsou zde tedy nejdůležitější. Rada, komise a parlament. Měli jsme 12 předsedů komise, ani jedna žena. 30 předsedů Evropského parlamentu, dvě ženy a 78, 78 opakuji, předsedů rady a dvě ženy z toho. Ptám se tedy, proč eh, nevidíme, proč se za to eh, vůbec eh, ty předsedové muži neomluví, jak je možné, že ani na nejvyšších úrovních Evropské unie nemá, nevidíme snahu něco změnit. Jedna věc je mít zákon, eh, potom máme politiku, ekonomiku, sociální oblast. Eh, tak toto tedy regulujeme také v eh, ústavě v Polsku. Žijeme ve společnosti, kde každý tedy musí, s každým musí být nakládáno rovnoprávně, protože jsme si všichni rovni před zákonem. To je něco, co bychom vždy měli respektovat. Děkuji. Nyní na minutu Becera Bastarek. Děkuji. <clears throat> Děkuji, pane předsedo, děkuji paní komisařko Jourová za vaši odhodlnost, za vaši zaangažovanost. Ano, eh, říkáme, že eh, ženy nejsou na vedoucích místech, protože to často nechtějí. Vidíme, jaká vypadá situace ehm, v roce 2005 to bylo 10%, v roce 2015 jen o málo více. Říkáme, že se věci trochu mění, jsou tady některé iniciativy, ale je zapotřebí ještě více. Eh, jenom v 7% eh, ženy předsedají eh, správním radám a pouze v 6% jsou vedoucími ředitelkami, generálními ředitelkami ve velkých podnicích. To je prostě situace, kterou tady máme před očima. Evropská unie může věci změnit. Je třeba, aby rada odblokovala tuto situaci. Jsou tady přece ženy na výkonných místech, což je pozitivní pro všechny. Často dostávají velmi dobré dobré výsledky, lepší výsledky, mají pragmatický přístup, je to také otázka eh, rovnosti. Myslím, že je třeba eh, tuto věc odblokovat a doufáme, že Rumunsko v této věci hodně pokročí. Děkuji. Za minuto. Eh, děkuji, prosím další řečnice na jednu minutu paní Forenza. Děkuji, děkuji a chci velice poděkovat kolegům z SAD, že předložili tuto mm, ústní otázku. Eh, která se týká eh, genderové dimenze eh, v naší společnosti. I my pracujeme stejným směrem. Uvědomujeme si, že pracujeme s určitým symptomem diskriminující kultury. Musíme se zasadit o to, abychom Eh, zabránili novým diskriminacím. Musíme si uvědomit, že parlament eh, potřebuje přinést eh, odpovědi na otázky, které se týkají žen, ale musíme řešit ostatně všechny formy diskriminace, všechny formy násilí na ženách, které se týkají tak velkého procenta žen. Parlament tady musí mít svůj přínos v této věci. Chci poděkovat kolegům za tyto ústní otázky a um, Bohužel si myslím, že ještě máme hodně práce v této věci. Jak to říkal pan Urtasun, um, náš volební program neudělal příliš mnoho. Děkuji vám a na jednu minutu paní Ajuto. Děkuji, pane předsedo. V roce 2012 v prvním čtení schválil parlament návrh směrnice o zastoupení žen ve správních radách. Vše bylo ale zablokováno v radě. Tento návrh směrnice směřoval k tomu, že měl nastolit větší rovnost mezi muži a ženami ve správních radách, a to zejména v podnicích kotovaných na burze. Uvědomujeme si, že tato rovnost bude existovat reálně až eh, Budeme samozřejmě jednat nejen podle kvót, ale také podle zásluh. A já tady reaguji na to, co řekli někteří kolegové. Eh, my eh, ženy jistě máme své schopnosti, také ostatně jich více v, mezi absolventkami vysokých škol než mužů. Směrnice se opírá o velice zneklidnivé, eh, zneklidňující čísla a věříme, že rumunské předsednictví předloží návrhy, které umožní odblokovat situaci. Eh, můžete eh, být hlasateli názoru žen? Můžete postupovat takto v radě? Děkuji. Pan Sean Kelly, minutu 30. Děkuji víme, že máme ženy v nejrůznějších dozorčích orgánech. Z roku 2017 máme eh, informace o tom, že asi čtvrtina ehm, všech ehm, řídicích a dozorčích orgánech, ehm, orgánů obsahovala ženy. Máme tedy eh, kotované společnosti, Eh, které mají podobný, eh, podobné jméno jako já, Sean, které zaměstnávají ženy právě v řídicích a dozorčích orgánech. Tady samozřejmě je velmi důležité, že mm, pokud ženy jsou zastoupeny na nejvyšších úrovních managementu, tak to má potom nějaký um, efekt ze zhora dolů na zbytek společnosti a zlepšuje to společnosti žen i jinde. Je potřeba dosáhnout tedy Eh, jakéhosi genderového modelu, který bude vyvážený pro celé společnosti. Pokud ta celá společnost eh, není nějakým způsobem vyvážená, jak můžeme očekávat, že management bude vyvážený a eh, to platí tedy i pro celou společnost. Vypadá to, že tedy management pořád přijímá ty, které přijímal už v minulosti. To znamená, jako kdyby stále pokračujeme v určitém modelu. E, minule jsme tady měli muže, tak přijmeme zase muže. To přeci nedává smysl. Už tady zaznělo, že ženy e, přispívají k větší diverzifikaci, k větší inovaci a kreativitě, takže určitě e, to, to podporuji. Děkuji. Děkuji, pane Kelly. A nyní pan Koferaty na minutu. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. V našich rozpravách eh, opětovně připomínáme, že rovnoprávnost patří k základním hodnotám Evropské unie. I když k tomu pak zaujímáme třeba jiný postoj, jak se projevilo dnes v rozpravě, ale to, co dělá rada, je skutečně nemožné, trapné. Většina zde v parlamentu přijala tuto směrnici již asi před sedmi lety a na radě se vůbec nic neděje. A to není ojedinělý případ. Kvóta pro ženy v dozorčích radách ve výši 40% se netýká těch výkonných členů, ale pouze nevýkonných členů. A pak je třeba stále připomínat na platové rozdíly mezi muži a ženami ve stejných funkcích, tedy došlo pouze k velice malému pokroku a já doufám, že rada konečně se pohne něco učiní a tak prokáže, že chce dosáhnout pokroku v této věci. A se směrnicí pohne vpřed. Děkuji paní Kuněva na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. V společnosti, ve rovnoprávnosti, Nemůžeme hovořit o kráse nebo harmonii, to říkal již Milton. A já si kladu stejnou otázku. Ta, ten skleněný strop, který brání ženám v kariéře, ten mění jejich život. Ženy vystudují, mají kvalifikaci, ale nedosáhnou na vedoucí funkce. Také jsou hůře placeny než muži. A pokud si přejí mít rodinu, jsou za to potrestány. Návrh směrnice je zcela jistě dobrou příležitostí pro to vyrovnat přetrvávající nerovnosti. Ale proč tak dlouho čekáme na přijetí směrnice? Za to může rada. A proto se ptám, co hodlá rada učinit, proto aby se konečně prolomil ten skleněný strop a jakým způsobem chce Rada nadále podporovat rovné postavení, zejména během rumunského předsednictví. Děkuji. Pan Martán byl na seznamu řečníků, není jste, takže se dostáváme k postupu ke čtí. A já vás prosím, dodržujte jednu minutu, paní Katarina Kiniči. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, v roce 2017 měly ženy pouze velké, velmi malé procento v dozorčích grémích podniků zapsaných na burze a tato nerovnost přetrvává. Ženy jsou vysoce kvalifikované, ale nejsou dostatečným způsobem zohledněny. To není pouze nevýhoda z důvodu genderových předsudků. To rovněž zabráňuje optimálního využití potenciálu pracovního trhu v Evropské unii. Proto, abychom podpořili rovné postavení, myslím si, že můžeme použít legislativní nástroje a tak dosáhnout výsledku. Mám tím na mysli tu takzvanou růžovou kvótu. Itálie má obdobný zákon a během několika málo let se procento zastoupení žen v těch dozorčích orgánech navýšilo na 33%. Tam samozřejmě také v důsledku dobré kvalifikace žena. My vyzýváme rumunské předsednictví, aby pokročilo s odpovídající směrnicí paní Grapíny. Děkuji, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní komisařko. Již sedm let hovoříme o tomto tématu. Ráda bych upozornila na skutečnost, že zejména muži, kteří jste hovořili o nerovnosti a muži, kteří nyní jsou doma ve svých rodinách, všem chci říct, že Ženy jsou velice dobré, dobře vybavené pro to, aby se mohly prosadit v pracovním životě, v dozorčích radách, v soukromé ekonomice i ve veřejném sektoru. Ženy mohou perfektním způsobem se zhostit takovýchto úkolů. Neexistují mužská povolání a povolání pro ženy paní ministrině, paní komisařko, je třeba, abychom změnili naše myšlení. Není možné, že již celá léta máme blokační menšinu na radě. Já jsem také pro kvóty, ale pokud to společnost nechápe a neváží si to, musíme něco učinit. Ano, paní komisařko, já jsem vašeho názoru. Směrnice pro rovnová sladění profesního a soukromého života je důležitá. Studie k tomu jsou. To je třeba ale to celé uvést v praxi. To prospěje nejenom nám, ale celé společnosti. Děkuji, pan Marias, na jednu minutu. Děkuji. příliš malé zastoupení žen v důležitých funkcích naší ekonomiky je fenomén, který si musíme neustále připomínat. Je třeba, aby ženy byly odpovídajícím způsobem zastoupeny v dozorčích a radách podniku. Ovšem Evropská unie se zde snaží o eh, eh, nějaké sociální inženýrství. A já se nedomnívám, že to změní chování podniků v Evropské unii. Bylo by možné k tomu přistoupit i jinak. Ale polovina evropského rozpočtu tu vlastně drží Evropská investiční banka, Evropská centrální banka a my bychom vlastně prostřednictvím nákupu cených papírů, který provádí ECB, mohli ovlivňovat i zastoupení žen ve vedoucích funkcích podniků. Takto bychom zvýšené kvóty dosáhli velice rychle. V opačném případě by totiž podniky, které, které nemají dostatek žen ve vedoucích pozicích, ztratily nárok na peníze z Evropského investičního programu. Abychom respektovali čas, vás zastavím a ještě má slovo pan Pičerna. Dal dibattito che si svolto stamattina in quest'aula c'è. Děkuji mnohokrát. dnes v dnešní debatě se ukázalo, že parlament se shoduje na tom, že je potřeba přijmout tuto směrnici. To není nic výjimečného, to je přeci pouze malý krok správným směrem. Proto ji musíme implementovat. Tady vůbec nezavádíme eh, přítomnost žen v řídicích a dozorčích orgánech. Pouze říkáme, že není možné aby polovina a populace nebyla dostatečně zastoupena. Chceme tady dosáhnout nějaké realistické struktury. Žádáme přece, aby se společnost zamyslela realisticky nad těmito věcmi. K tomuto zamyšlení došlo i na radě a mě přece jenom dělá starosti že tedy parlament chce postoupit ku předu, chce, aby evropské eh, instituce dělaly nutné kroky ku předu, ale na druhé straně eh, rada přeci jenom ve, ve svém postoji eh, trošku mm, pokulhává a blokuje některé tyhle ty progresivnější myšlenky. Musíme s tím trošku zatřát, něco udělat. Pan Meissner. Ja, Děkuji, pane předsedo. Jsem potěšena z této směrnice a líbí se mi tato debata z mnoha důvodů. Je velmi dobře, že když hovoříme o tomto tématu, vystupuje čím dál tím více mužů, neboť více rovnoprávnosti pro ženy. Toho musíme dosáhnout jako celek, jako celá společnost. A já bych si přála větší zastoupení žen ve všech oblastech, protože jsou velice dobré, jsou stejně dobré jako muži. A hovořilo se tady ta, o té o tom rozdílu v platech. V Německu je ten rozdíl obzvláště veliký a nyní v Německu hovoříme o zákonu o paritě, máme tam různé přístupy. Některé členské státy již mají zákon o rovnoprávnosti pro eh, pohlaví, které je málo zastupeno. A je ostuda, že o tom musíme stále ještě hovořit. Já už bych si přála, kdyby to bylo vyřešeno. Potěšilo mě, co řekla kolegyně Regnerová. Říkala, že to je vepsáno v evropskou DNA, že chceme rovné postavení žen a mužů. A proto doufám, že pro toto téma nalezneme širokou podporu. Je třeba, abychom to konečně dovedli do konce. Děkuji, paní Ward. It is astonishing. Děkuji. Je to opravdu eh, překvapivé, šokující, že tahle ta iniciativa, která se snaží dosáhnout eh, genderové rovnosti v eh, řídicích a dozorčích orgánech, je v radě zablokována po více než pěti letech. Ukazuje to, nakolik konzervativní mohou být členské vlády, vlády členských zemích. Ehm, Toto přitom není nic tak kontroverzního. Tady jde pouze o rovnoprávnost na nejvyšší úrovni společnosti. To je politika, která, ačkoliv je e, důležitá, tak se stále zaměřuje hlavně na e, privilegované ženy. A teď si představme, jak těžké je upozorňovat na problémy marginalizovaných žen v, e, v podnikovém světě se potýkají hned s, řado, s celou řadou eh, forem ehm, diskriminace, ať eh, jsou eh, díky své barvě, etniku i ehm, kulturnímu zázemí. Minulý týden se tedy dokončila práce na směrnici o sladění profesního a rodinného života. Teď se prosím zaměřte ve, ve svém úsilí hlavně na to, abyste eh, dosáhli konsenzu v této otázce. Děkuji. Eh, Miranda, na jednu minutu, prosím. Obrigada, presidente. igualdad de género para o Consejo. Děkuji, pane předsedo. Pro radu je to asi druhořada otázka, otázka rovnoprávnosti, ale ženy, které jsou v dozorčích radách, například ve Španělsku, to je 20 eh, když se podíváme na podniky zapsané na burze, ale ve Švédsku je to 36 a já musím říct si, že je to velice daleko od té úrovně, která by chtěla mít Evropa. V minulém volebním období jsem byla členkou výboru pro rovnoprávnost žen a mužů, tady jsme se tomu už věnovali. Je velice smutné, že sedm let poté opětovně tady se zabýváme tématem, které eh, bohužel spočívá v tom, že nejsou naplněny kritéria rovnoprávnosti. Děkuji a jako poslední paní Žván. No, vážený pane předsedo, paní komisařko, eh, paní ministrně, jako rumunská poslankyně vítám tuto směrnici, eh, považuji za jednu z priorit Evropského předsednictví v Evropské radě. Z tady jde vlastně o změnu některých pozic a já věřím, že rada e, posune ku předu toto vyjednávání. Tady jde tedy o nedostatečné zastoupení žen v nejvyšších e, vrstvách e, firem. To je samozřejmě komplikované, protože to zasahuje i do podnikové kultury a tradičních stereotypů. Ehm, skleněný strop v podnikové kultuře nejenom podkopává příspěvek žen, ale eh, vede k tomu, že eh, řada žen nemůže plně naplnit svůj potenciál ve své kariéře. Z vlastní zkušenosti vám mohu říci, že ženy, ženy, které se dostanou do vedení společností, eh, přidávají přidanou hodnotu. Ehm, takže je možné takto změnit eh, kulturu celé společnosti a já podporuji eh, rumunské předsednictví v tom, aby nadále eh, vedli diskuse o této směrnici. Děkuji. Děkuji, takže jsme uzavřeli diskusy a nyní si vyslechneme reakci. Paní komisařko, máte slovo. Pane předsedo, vážení členové parlamentu, jsem velmi vděčná za zaangažovanost a odhodlanost Evropského parlamentu, který diskutuje tuto věc. To bylo zcela jasné v celé rozpravě. Dovolte, abych na závěr řekla pár slov o podpoře pro kariéru žen, kterou jsme již vyjádřili, a o odhodlanosti komise podpořit tuto legislativu. My eh, Víme, že stále ještě zbývá hodně práce, kterou je třeba udělat do odblokování situace v radě. Podporujeme eh, větší diverzitu, větší rozmanitost. Chtěla bych ještě jednou uvést několik čísel eh, ze statistik. Přes 50 žen je v naší společnosti. 62% ehm, univerzitně vzdělaných eh, lidí jsou ženy. Takže člověk by řekl, že by bylo normální, aby tady bylo alespoň adekvátní zastoupení eh, žen eh, v různých oblastech života. Ale srovnejme tato čísla. 22% žen v zastoupení v radách, jen 6% v nejvyšších funkcích a jen 20 žen v národních parlamentech, abychom se podívali i na politickou oblast. V některých vládách členských států jsou tak třeba jedna, dvě ženy. Nedávna byla jedna vláda, kde nebyla žádná žena. A podívejme se teď na pozitivní příklady. Jsem ráda, že mohu říci, že v komisi už řešíme otázku 40 žen v manažerských pozicích. A to díky stálému a neustálému tlaku, který vyvíjíme v různých eh, oblastech a který má zajistit férovou eh, konkurenci bez jakéhokoliv eh, kreslování situace či vytváření překážek. Jak tady také zaznělo. Věřte mě, že já jako žena v komisi jsem naprosto se nemusela stát mužem, abych mohla zastávat eh, pozici komisařky a účastním se plně rozhodování v komisi. Eh, a také Jean-Claude Juncker velice jasně řekl, že má být alespoň devět žen v komisi. A já myslím, že všechny ženy, kolegyně, odvádějí dobrou práci jakožto komisařky E, při rozhodování komise. Když si srovnáme tato čísla, musíme říct, že tady je něco nezdravého, něco nenormálního e, v evropské společnosti. A právě proto usilovně pracujeme na tom, aby se to změnilo. Jak už jsem řekla, nečekáme jen na to, až se odblokuje situace se směrnicí e, v Evradě. Eh, a chtěla bych eh, paní Parkrovou požádat, eh, aby si přečetla současnou aktuální verzi tam toho textu. Tam nenajdete nic, kde by bylo řečeno, že pouze pohlaví je dostatečnou kvalifikací ženy pro to, aby byla v správní radě. My vyzýváme k férové konkurenci, k férovému soupeření. Prosím, odkazujte se na tu aktuální verzi textu. Tu pod, ten podporujeme. A e, když e, pokročíme v této legislativě, e, abychom ještě přesvědčili zbylé státy, tak myslím, že členské státy ostatně mohou konat i tak. Nemusí čekat na to, až se odblokuje směrnice. Je na nich, jak budou postupovat ve svém domácím prostředí. Komise ale nečeká. Komise eh, odvádí velké množství legislativní práce. Podporujeme chartu o rozmanitosti, eh, kde nyní je 10 tisíc institucí, včetně největších podniků a mohu několik vyjmenovat. Sodexo, Aika, IBM, Siemens. To jsou nadnárodní firmy, které podporují eh, myšlenku rozmanitosti, která je výhodou pro podnikání. V mnoha členských státech, včetně ve státech, kde na to není legislativa, se ehm, vlastně šíří eh, taková pozitivní podniková kultura. A také financujeme řadu projektů, které podporují eh, rozmanitost. Děláme tedy mnoho věcí, a eh, nechceme čekat na to, až se legislativa schválí, chceme dělat celou řadu věcí již předtím ale musím ještě zopakovat na závěr tohoto řeči, že se domníváme, že tato legislativa e, bude brzo schválena. Jsme e, o tom přesvědčeni a věříme rumunskému předsednictví, že v tomto odvede hodně práce. Děkuji vám. E, děkuji paní komisařko Jourová a prosím paní Čiot za radu. Vážení členové parlamentu, dámy a pánové, já vám děkuji za tuto rozpravu. Jak už jsem řekla v úvodních eh, projevech, Rada je opravdu zaangažována na genderové rovnosti. Rumunské předsednictví eh, organizuje a zorganizovalo celou řadu eh, bilaterálních kontaktů s těmi státy, které blokují situaci, které jsou v blokující menšině. Scházíme se na pracovních skupinách, které se otázkou zabývají, ale nesmíme zapomenout, že předsednictví je v rukách členských států. Běžný legislativní proces, který vede k dohodě mezi členskými státy, vyžaduje kvalifikovanou většinu. Kromě práce, kterou jsme již odvedli, ve spolupráci s parlamentem na pokročení v legislativní práci. Jsme také Eh, zaangažováni na přípravě závěru eh, které by mohly skloubit eh, pracovní a osobní život. A věříme, že 13. června na Radě EPSCO budou tyto závěry schváleny. Dovolte, abych využila příležitosti a informovala vás, že rumunské předsednictví Um, uspořádá zasedání v Bukurešti v únoru uh, skupiny na vysoké úrovni pro tyto otázky. Chceme diskutovat o genderové rovnosti na neformální uh, radě v Dubnu v Bukurešti, na neformální radě EPSCO. Uh, jsem velmi ráda, že jsme měli příležitost diskutovat o této velmi důležité tématice na dnešním zasedání. To, že parlament a rada budou pracovat společně, může může odstranit diskriminaci a nespravedlnost a může zajistit rovné zacházení, které pak se stane realitou pro všechny muže i ženy. V této době eh, velkých turbulencí čelíme mnoha výzvám. Budoucnost ale patří rovnosti. Děkuji vám. Děkuji paní. Děkuji paní Čot. Tím uzavírám tuto debatu a čeká nás rozprava s předsedou vlády Finska, jeho Sipilem o budoucnosti Evropy. Eh, za minutu. Dar First of all, I want to thank the Finnish Prime Minister for being... Mnohokrát děkuji finskému eh, premiérovi za to, že mezi nás přišel. Je eh, pro nás velmi důležité vyslechnout si různý pohled různých zemí na budoucnost Evropské unie. Pro Evropský parlament existuje dva, tři, čtyři, eh, existují tedy klíčové body. Chceme více pravomocí pro Evropský parlament. Chceme více Evropy, nikoli méně Evropy. Chceme posílit Evropu, nechceme ji zničit. A k víceletému finančnímu rámci zastáváme změnu z 1,1 na 1,3 Eh, zastáváme tedy mm, zdroje a eh, důležitým tématem Evropské unie je také, eh, nebo Evropského parlamentu je také imigrace. Evropský parlament schválil reformu dublinských pravidel, Očekáváme rozhodnutí Evropské rady k tomuto tématu. Včera a dnes v jádru diskuse je tedy několik klíčových témat, a to je Brexit a Venezuela. Je tedy důležité vědět, jaké, jaký je váš pohled na budoucnost Evropské unie. My tedy víme, jako, jakou pozici zastává Evropská komise. Víme, jakou pozici zastává Evropský parlament, potom máme samozřejmě nejrůz, nejrůznější pozice eh, členských zemí. A nyní si vyslechneme, jak se na to dívá Finsko. Pane premiére, máte slovo. Vi ricordo che vi potete registrare. Upozorňuji, že se můžete zaregistrovat na Catch the Eye. Dopo la conclusione del primo ministro. Hned poté, kdy promluví pan premiér, ukončíme možnost zaregistrovat se. Děkuji. Hmm. Pane předsedo, pane předsedo komise, vážení poslanci, vážené poslankyně. Přivážím pozdravy ze studeného Finska. Byl jsem nedávno na severu Finska, kde máme domov a tam bylo o víkendu minus 30 stupňů a zhruba jeden metr sněhu. Takže takhle vypadá opravdová zima. Je pro mě potěšením být eh, zde dnes. Evropský parlament odvedl skvělou práci v nedávných eh, velmi problematických eh, chvílích. Diskuse, které se dívají dopředu na budoucnost Evropské unie, jsou důležité ze dvou důvodů. Za prvé, abychom naplnili misi římského prohlášení, potřebujeme diskutovat o tom, jak dosáhnout dostatečné jednotnosti pro to, abychom eh, mohli dobře rozhodovat a rozhodnutí implementovat. Za druhé, Musíme diskutovat tak, abychom objevili priority eh, každého z nás ohledně budoucnosti Evropské unie a také rozpočtu. Eh, já jsem působil jako podnikatel v celé řadě sesterských společností eh, v Evropě. Když jsem byl mladší, tak jsem cestoval abych se seznámil s CEO různých eh, dalších společností. Půjčil jsem si eh, knihu od své ženy, která je přinesla z knihovny a četl jsem si ji v letadle. A tam stálo, nikdy se neptejte na nic o rodině, když se setkáte s francouzi na nějakém mm, podnikavém setkání jednou, eh, ale jsem takhle zažil schůzku, kde eh, protějšek přišel s eh, ženou a dcerou a on se mě ptal, řekněte mi o své rodině. A tak jsem pochopil, že my přece jenom v Evropě máme více společného, než si na začátku myslíme už ve 20. letech zakladatel středové strany Sandry Alekio napsal, že proto, abychom měli mír v Evropě, kontinent by měl zvážit, aby svou politiku směřoval k Spojeným státům Evropy. Dokonce zmínil společnou měnu. Byl to pionýr v řadě ohledů. A tedy i v tomto. Volba mezinárodní spolupráce a soustředění se na mír a hospodářský rozvoj – to bylo pro Finsko vždy eh, důležitým vodítkem. V nedávných letech jsme obdrželi lekci eh, o populismu v Evropě. Eh, viděli jsme, kam to vede. Když řešení komplexních témat se hledají zjednodušováním. Ve finále nikdo nechce nést zodpovědnost. Ve Spojeném království jsme viděli jasný příklad a výsledek teď vidíme všichni před sebou. Nejenom Brexit, ale celkový, eh, celková problematika populismu eh, útočí na Evropy z řady stran, eh, ať je to právní stát, ženská práva, svoboda médií. Vůbec bychom přeci neočekávali, že o spochybnování těchto věcí budeme slyšet v 21. století v Evropě jak může EU e e, podporovat své společné hodnoty i v vnější politice, pokud nedokáže e, to dělat v rámci sebe samé. Společné hodnoty jako demokracie, právní stát jsou základnou evropské svobody, bezpečnosti a prosperity. Měly by sjednocovat členské státy. Je zásadně důležité, abychom překonali vnitřní eh, rozdělení mezi eh, zeměmi Evropské unie, ale na druhou stranu nemůžeme mít žádné kompromisy, co se týče právního státu. Finsko vřele vítá eh, návrhy komise ohledně víceletého finančního rámce a právního státu. Já věřím, že můžeme dosáhnout vyváženého mechanismu. Pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, nejdůležitější úhylný kámen pozice Finska vůči vývoji Evropské unie i také vůči eh, měnové unie je, abychom respektovali to, na čem jsme se shodli a také efektivní implementace silně podporujeme takovou Evropskou unii, která dosáhne svou důvěryhodnost eh, prostřednictvím konkrétních kroků v roce 2015 má vláda začínala v situaci, kdy veřejný deficit byl, nebo schodek veřejných financí byl asi 2,5 ehm, procent v porovnání s HDP. Dosáhli jsme velmi bolestného ušetření 2% vůči HDP. Zlepšili jsme veřejné finance, e, udělali jsme reformu sociálních um, a e, sociální věci, zdravotnictví a také e, důchodovou reformu. Podařilo se nám e, nastartovat, znovu nastartovat růst a zvýšit zaměstnanost. Vyjednávali jsme také o rozšíření 24 hodin v, o 24 hodin v výroční pracovní době. Vyjednávali jsme tedy s odbory o celé řadě věcí. A Umíte si představit, že e, zmrazování platu a podobně to nebylo populární. Nyní ale po třech letech ten schodek už jsme tedy pokryli. E, máme vyvážený rozpočet a zaměstnanost je nejvyšší za posledních 30 let. Samozřejmě představa, že vyřešíme tyto problémy permanentními fiskálními transfery, to je nepřijatelné nejlepší pojištění proti ekonomickým šokům je vyvážený rozpočet a nízká eh, míra dluhu nebo zadlužení. Ehm, eh, víme, co říkal Jean-Claude Juncker, víme, co máme udělat ale nevíme, jak se nechat znovu zvolit po té, co to uděláme, co uděláme tedy správnou věc. Já to tedy v tuto chvíli testuji sám na sobě, čekají mě v dubnu volby, uvidíme, jak to dopadne. Chci tím říci, že i přes riziko, které to nese, členské státy musí být schopny učinit těžká rozhodnutí a implementovat je. Efektivní implementace je nejlepší metoda, jak zareagovat na stávající i budoucí výzvy. Potřebujeme implementaci vnitřního trhu, výzkumu a vývoje a inovací, implementaci vnitřní a vnější bezpečnostní politiky, implementaci imigrační politiky, implementaci klimatické politiky. A také lepší implementace je nejlepší nástroj pro boj s populismem a pro zvyšování důvěry občanů v Evropskou unii. Dámy a pánové, Finsko bude předsedat Evropské unii v druhé polovině tohoto roku. Chci nyní upozornit na několik oblastí, které budou na pořadu jednání během naši, našeho předsednictví. Jsou to i témata, kde tedy Evropská unie musí úžeji spolupracovat a opravdu efektivně postupovat. Začnu víceletým finančním rámcem. To je klíčový implementační nástroj pro budoucí evropskou politiku. Ve Finsku nebo my na to pohlížíme tak, že celková míra MFF by měla být co nejbližší stávajícímu relativnímu podílu. Musíme se zaměřit na oblasti, kde Evropa opravdu dokáže přinést výsledky, ať už je to migrace, bezpečnost, vnitřní trh, inovace, digitalizace a klima. Také vnímáme, že je potřeba přealokovat fondy pro um, vývoj venkova. Společná zemědělská politika pomáhá poskytovat eh, eh, bezpečné potraviny občanům. Zajistujeme také, že zemědělci mohou si dostatečně vydělat a eh, podpořit zaměstnanost v této oblasti zemědělství a potravinového průmyslu. Kromě toho potřebujeme dosáhnout vyváženého rozvoje mezi jednotlivými členskými státy a Věřím, že se nám podaří nalézt vyváženého kompromisu mezi tradičními eh, kompromisními oblastmi a eh, těmi, kde máme výzvy. Já věřím, že toho dosáhneme během finského předsednictví. Za druhé, potřebujeme migrační politiku a jakýsi komplexní přístup. Musíme se podívat na důvody migrace. Eh, a to potřebujeme tedy potom ehm, k tomu přistupovat efektivněji rozvojová pomoc, humanitární pomoc. E, potřebujeme obchod a investice pro to, abychom vytvářeli e, pracovní příležitosti a udržitelný rozvoj. Musíme také tvrdě pracovat na tom, abychom e, posílili politiku návratů mm. Migrace a její eh, těžké aspekty jsou v našich rukou. Měli bychom to tedy eh, zvládat přímým přemístěváním uprchlíků, tedy z uprchlických táborů. To znamená eh, určitý tlak na vnější hranice, ale menší pašování lidí. Zároveň potřebujeme spravovat vnější hranice. Musíme to znovu ustanovit. Existuje potřeba postupovat eh, v obrovsky těžkých politických oblastech, jako je například solidarita během krizí, je zásadně důležité, na tom se shodujeme dopředu, ne v průběhu té krize, tak jak to bylo v roce 2015. Potřebujeme vizi dopředu. A za třetí, bezpečnost a obrana a spolupráce v této oblasti, to je taky velmi důležité a potřebujeme ji zintenzivnit. Finsko aktivně vyzývá, abychom dosáhli pokroku v této oblasti společně s Francií eh, a opravdu vítáme, že došlo k pokroku. Vytvoření Evropského obraného fondu PESCO, eh, to jsou kroky, které tedy jdou správným směrem. Nyní jde zase o tu konkrétní implementaci a dosažení eh, konkrétních výsledků. EU také posílila svou kapacitu pro mm, boj s hybridními hrozbami. Máme centrum v Helsinkách, které bojuje s těmito hybridními hrozbami a tady jde vlastně o připravenost zemí NATO a EU ehm, postavit se těmto hrozbám. A já chci poděkovat 19 e, účastníci se zemím, z nich 16 jsou členové EU. E, jejich závazek je silný. Vítám nebo vyzývám taky, obracím se na ostatní eh, členské země, aby taky vstoupili do tohoto střediska. Eh, další, za třetí, potřebujeme posílit vnitřní trh. Jsme nejlepším vnitřním trhem na světě. Nad rámec inovací a obchodu tohle je nejlepší způsob, jak vytvářet pracovní příležitosti. Existuje velký potenciál, zejména v oblasti služeb a digitálních produktů. Zlepšení situace je v našich rukou. Nalezne, nalezněme společný přístup k, těmi 30, k těm 35 návrhům, které jsou stále v jednání. Když se podívám do budoucnosti, doufám, že budoucí komise přijme holistický přístup tam, kde vnitřní trh, digitalizace, průmyslová politika a e, vnější konkurenceschopnost jsou lépe propojeny. Měli bychom tedy pohlížet eh, do budoucnosti a eh, to vlastně znamená využívání dat, mobility a eh, umělé inteligence. Je také velmi důležité posílit konkurenceschopnost tím, že budeme implementovat zásady Evropského sociálního pilíře. Například je velmi důležité podpořit rovnoprávnost v pracovním životě a Eh, posílit míru eh, vzdělání, vzdělanosti občanů. Za páté, obchodní politika je taky zásadně důležitá pro evropskou konkurenceschopnost a nové pracovní příležitosti. Vzhledem k dohodám o volném obchodu potěšily mě nedávné úspěchy s Japonskem, Větnamem, Singapurem, Mexikem a Kanadou. také eh, další eh, vyjednávání postupují velmi rychle, ale není dobré, pokud eh, partneři vytvářejí obchodní války. Tyto války proti ně musíme bojovat, zejména když se podíváme na škody, které to způsobuje malým zemím. Ty mohou být fatální. Musíme respektovat a řídit se společnými pravidly pro obchod. A konečně Evropská unie se musí ujmout vedení v krocích proti klimatickým změnám. Zpráva Mezinárodního panelu o klimatických změnách znovu nám připomíná hrozby, které přináší klimatické změny životu na Zemi. Nemůžeme se obracet zády k vědeckým poznatkům. Kromě těch hrozeb já zde vidím i řadu příležitostí. Jako inženýr vždycky se snažíme hledat řešení i technologická a já jsem přesvědčen o tom, že ve chvíli, kdy svět se e, bude posouvat směrem k nízkouhlíkovému vývoji, e, budeme vyvíjet nové technologie, ambiciozní klimatickou politiku a tím i podpoříme zase další vytváření pracovních příležitostí zde v Evropě. Potřebujeme opatření na třech frontách CO2, emise, Ehm, takzvané carbon sinks a nové technologie. V minulém týdnu eh, Finsko eh, zorganizovalo eh, klimatické setkání skandinávských zemí v Helsinkách. My chceme zvýšit míru ambicí v klimatických oblastech. Skandinávské země chtějí zvýšit ehm, opatření na zmírnění oteplování na 1,5 stupňů Celsia. E, také probíhají diskuze ve finském e, parlamentu. Osm finských e, stran se vyjádřilo v tom smyslu, že Evropská unie by měla dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 a to vyžaduje posílení povinností v oblasti snižování emisí do roku 2030 aspoň na 55 Eh, míry roku 1990. ETS, eh, e systém obchodování s emisemi, je nejefektivnější eh, způsob pro snižování emise Finsko chce obnovit tento systém tak, aby cena emisí a emisních povolenek vedla operátory ke snižování emisí, a to rychleji a efektivněji. Navrhli jsme, aby nové sektory jako e, vyhřívání a ochlazování budov byly integrovány do ETS. Kromě toho jsme zrychlili přechod k kruhovému e, k kruhovému hospodářství. Akční plán by měl být implementován bez prodlev jako takový malý detail. Má vláda se rozhodla, že neposkytne žádné dárky evropského předsednictví. Místo toho využijeme ty peníze na to, abychom kompenzovali emisní, eh, vlastně zvýšené emise, které eh, způsobíme cestováním během předsednictví. Za druhé, je potřeba zvýšit eh, carbon sinks. Máme 4 miliardy hektarů lesů a 5 eh, milionů hektarů eh, polí. Překvapilo mě, okolik více eh, zemědělských polí může poutat CO2, pokud uděláme určité změny v praktikách zemědělských praktikách. Máme asi stovku takzvaných uhlíkových zemědělců, kteří testují nové postupy ve Finsku. Je tady možné Eh, aby i určité minerály poutaly CO2. Potřebujeme určitě zasadit více lesů. Pouze v Africe 2 miliony, 2 miliony hektarů lesa se, eh, o ně přicházíme každý rok. To je ekvivalent ehm, eh, celkové plochy Slovinska jako FAO zpráva říká, celosvětová reakce na klimatické změny se musí zaměřit více na lesy. Eh, jaké konkrétní kroky bychom měli použít eh, při financování EU ehm, eh, e pro zachycování ehm, CO2 v mimo EU. My tady navrhujeme některá opatření vůči Africe, což by mělo velice dobré dopady na klima v Africe. Za třetí, Nové technologie se musí přizpůsobovat. Už nyní máme technické kapacity, abychom zachycovali CO2 ze vzduchu a přeměňovali ho na jiné produkty. EU e musí investovat do výzkumu a vývoje, e, aby bylo možné lépe využívat obrovský potenciál vědy, techniky a inovací v této oblasti. Také eh, musíme myslet eh, inovativně, mít nové stimuly, eh, sítě, které zajistí, že také zachycování uhlíku se rozšíří a zvětší. Já říkám, musíme udělat více a musíme postupovat rychleji. Musíme snižovat emise, zvyšovat zachycování uhlíku a vyvíjet nové technologie, které budou zachycovat CO2 ze vzduchu či přímo z emis, ze zdrojů emisí. Vážení po volbách do Evropského parlamentu bude muset Evropská rada zvýšit ambicioznost a pokročit dále. Kromě klimatických změn se budeme muset zaměřovat také na růst a bezpečnost eh, a na otázky právního státu. Ty zůstanou stále ještě centrálním bodem. To je můj apel na eh, jednotnější Evropskou unii. Evropskou unii, která bude schopná konkrétní akce, eh, která bude schopna konat a která bude projevovat odpovědnost eh, právě odpovědnost za nás samotné, odpovědnost za lidi a za naše nejbližší okolí, za, odpo- za ekonomiku i za celou planetu. Připomeňme, že my všichni tady jsme proto, abychom zachovali lepší budoucnost pro mládež a pro budoucí generace. Pro nás, pro naši společnou budoucnost potřebujeme být jednotnou Evropskou unii. Já myslím, že nikdy není možné dostatečně eh, zdůraznit tyto otázky. Proto tady zdůrazňuji slovo provádění. Eh, tolikrát jsem ho vyslovil ve své řeči. Ehm, demokratické síly Evropy eh, musí získat eh, důvěru lidí, musí opět získat, aby pak mohli eh, konat jak u sebe doma, tak i na úrovni Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji, pane premiére Sipilo, za tento projev v Evropském parlamentě. Dalším řečníkem je předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Prosím. Pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové, poslanci a poslankyně, Jirky i já jsme velmi rádi, že jsme se setkali s premiérem Finska. Finsko je členem EU od roku 95. Myslím, že jste se stal právě ministrem v ten týž den. A e, já jsem vždy konstatoval, že Finsko od prvního dne svého členství v EU Eh, se chová jako eh, zakladatelský stát, jako kdyby Finsko stále v EU bylo. A dokonce některé zakladatelské země EU eh, by získaly, kdyby sledovali příklad Finska a chovali se stejným způsobem. Finsko od té doby, co je členem EU, vždy projevovalo snahu naslouchat její jednotlivé vlády umí poslouchat druhé, umí jim naslouchat. A Finsko eh, dobře rozumí tomu, co slyší a také to jasně eh, projevuje ve své politice. Tak to bylo v případě všech premiérů. Já jsem začal s Kaoli Lipper. Eh, s pan s Jirkem a také teď nyní s vámi, eh, já bych řekl, že to je to přímo eh, finský den. Tři finští premiéři byli postupně v Evropské komisi. A to je opravdu velice užitečné. Třetí finské předsednictví se blíží a bude to zvláštní předsednictví, protože toto předsednictví bude probíhat po volbách do Evropského parlamentu. E, Poté, co budou jmenováni, nebo v době, kdy budou jmenováni e, předseda komise, předseda centrální banky, další e, důležité evropské posty. A bude zapotřebí, aby právě Finsko projevilo velkou obratnost, tak jako to bylo v předchozích předsednictvích. A pokud jde o vazby mezi Finskem a komisí, to nemohou být lepší. Eh, pracujeme na bázi úplné důvěry. Tak tomu bylo, když eh, jsme vytvářeli mechanismus pro bezpečnost. Eh, týká se to také otázek klimatu, energetiky a týká se to i otázek eh, rozvíjení eh, struktur pro propojenost Evropy, interkonektivitu. Komise by chtěla využít finského předsednictví proto, aby se rozvíjela arktická dimenze. To je velice důležitá otázka protože arktický region se ohřívá dvakrát rychleji, než jaký je globální průměr nárůstu teploty. Zatím Finsko je také v pozici předsednictví arktického regionu. A když jsem byl v listopadu ve Finsku, tak jsem s vámi diskutoval eh, možnost, aby se svolal summit eh, Arktické rady protože chceme mít jistotu, že arktický region se eh, dostává do popředí priorit EU. Ale finské předsednictví musí i v jiném ohledu odvést mnoho práce. Já bych si přál, aby ve věci prohloubení hospodářské a měnové unie jsme se pohli vpřed právě během finského předsednictví rady. Ba, aby bylo by dobré dokončit bankovní unii a dokončit unii kapitálových trhů. V centru toho, co se odehraje během finského předsednictví, je přirozeně střednědové finanční plánování. To je obrovský kus práce, nelehké práce. A finské předsednictví se zde plně bude moci spolhnout na Evropskou komisi, pokud jde o to, aby se dosáhlo potřebného pokroku během předsednictví finského, tak bychom eh, potom na radě v říjnu tohoto roku, na Evropské radě to celé mohli dokončit. Je třeba, abychom dokončili finance, v opačném případě ztrácíme hodnotný čas, který můžeme využít pro navržení rozvoj programů a jejich implementaci. Jsem vděč, byl bych, no, či budu vděčný finskému předsednictví, pokud by v rámci víceletého finančního rámce, ale také v otázkách prohloubení hospodářské a měnové unie přijalo návrhy komise a projednalo je. Jsou to návrhy, které například vytváří nový instrument pro posílení strukturální reform a stabilizační instrument pro to, abychom upevnili evropskou ekonomiku a udělali odolnější proti extrémním šokům. Poslední Evropská rada se velice obezřetně blížila tomuto tématu, ale lidé čekají na to, že vybavíme hospodářskou měnovou unii tak, aby během příští krize byla schopna reagovat lépe, než jak tomu bylo během poslední krize. Rád bych také poděkoval finské vládě za to, že patří k těm v Evropě, které podporují investiční plán Jirkyho a mě a že mu věnovali velkou pozornost. Dosud, dosud bylo uvolněno 8 miliard eur pro investice právě na základě tohoto investičního plánu. Těchto 8 miliard bylo implementováno ve Finsku. Bylo by hodné, aby každá další vláda se takto zachovala, dokázala uvolnit prostředky a využít je. Já přeji vše nejlepší Finsku během finského předsednictví a prosím jen tak dál. Tedy registruji zájemce pro Catch the Eye. Pokud má někdo zájem, prosím, bezprostředně se přihlašte, neboť já budu uzavírat řečnický seznam. Stále je tedy ještě možnost elektronicky přihlásit, ale co možná nejrychleji. Dalším řečníkem je předseda praxe Evropské strany lidových, pan Weber. Pane předsedo, pane premiére, pane předsedo komise, velice vás vítám tady v Evropském parlamentu v tomto velice důležitém okamžiku. Lidé eh, říkají, že vlastně mm, v nadcházejících týdnech tady budeme mít takovou demokratickou eh, soupeř eh, pro moji stranu EPP i pro mě samotnou. Helsinki je opravdu důležitým místem, je to místem demokracie a my eh, musíme reagovat na to, co lidé od nás očekávají, abychom prezentovali kandidáty, aby si lidé mohli vybrat, lidé rozhodnou eh, o tom, jaká bude budoucnost, jakým směrem se budeme ubírat. Eh, to je princip evropské demokracie. Ten bude přímo v jádru nadcházejících týdnů a měsíců. Já bych se chtěl podělit s vámi o některé body, které jste uvedl ve svém projevu. Eh, za prvé, z hlediska EPP máte plný, plnou podporu, co říkáte o finanční disciplíně. Je to zorientováno na trh, je to důležité pro evropské podniky a my víme především, že je to v zájmu našich dětí. Trvalá udržitelnost, to je přece klíčové, eh, klíčový pojem. Eh, my na národní úrovni, Petr Jorko, na evropské úrovni, tady Jirky taky na tom pracuje eh, a je to právě otázka trvalé udržitelnosti, která je eh, důležitá pro budoucnost. Eh, také jste hovořil o MFF, Eh, víceletém finančním rámci. Já tady musím být trošku kritický, protože vy jste eh, svůj odstavec začal eh, o MFF hovořit o, o tom, že tady musí být jasně stanovené množství finančních prostředků. Ano, to je ovšem otázka špatná. Dobrá otázka je, jaké cíle máme před sebou, jaké problémy máme před sebou v EU. Mnozí představitelé říkají, že je potřeba stanovit přesně objem finančních finančních prostředků, ale pak se mohou objevit různé problémy na hranicích jinde. A pak přece členské státy tady musí férově přispívat do rozpočtu EU. Tady musí být finanční prostředky pro to, aby bylo možné reagovat na všechny tyto důležité otázky. Je tedy spíše třeba hovořit o potřebách. A v dnešním stručném vystoupení z mé strany bych chtěl ještě říci, že pro nás, pro všechny je tady velkou výzvou to, Eh, že co nám řeklo 35 tisíc dětí, když jsem eh, eh, v nedávné době byl svědkem jejich projevu. Je to otázka klimatu, klimatických změn. A děkuji vám za vystoupení k tomuto bodu. Já chci zdůraznit přístup eh, k této velké výzvě klimatické změny. Jsou tady některé principy, ve které my v EPP věříme. Jeden princip je, že eh, musí být řešení klimatických změn, ale to není eh, v zakazování věcí. To není v tom říci, že lidé už nemohou letět na dovolenou na Majorku, protože ta uhlíková stopa je příliš veliká. Naší odpovědí zní, naše odpověď zní, že eh, lidé musí letat na modelku čistými letadly. To je eh, řešení. Eh, to je věc, o kterou musíme usilovat. Rostoucí ekonomiky na světě a rově se rozvíjící země, těm přece nemůžeme říci, že už se nesmějí dále rozvíjet. To není správná odpověď. Odpověď je, že EU by měla poskytovat a nabízet vhodné technologie, čisté technologie těmto zemím, aby pro nás právě technologie technologie a inovace byly velice klíčovým řešením. Dále musíme společně eh, na věcech pracovat s lidmi. Lidé musí sledovat, jak se věci mění a Eh, mnoho eh, lidí eh, sleduje, jak se věci mění. Můžeme sledovat velké demonstrace ve Francii. Tady lidé reagují na vyšší ceny energií. Prostě se je mnoho lidí, kteří nemají dost peněz na to, aby zaplatili dražší energie. Musíme tedy pracovat na tom, aby lidé přijali naše změny. Musíme vytvářet vítěze, nikoli ty, kdo prohrávají. A ještě právě v klimatických klimatických změnách. Tady musíme být společně silní, musíme činit tyto kroky společně. Snižování eh, například emisí vozidel. Eh, my přece eh, tady bojujeme proti CO2 a chceme být ve vůči roli v boji proti CO2 na celé planetě. Společně můžeme hodně dosáhnout. Děkuji. Dalším řečníkem pan Kofod za SAD. Kiitos puheesta, eh, Prime Minister Sipilä. Your country Finland is among the world leaders. Eh, Pane premiére Sipelo, vaše země, Finsko, je průkopníkem eh, v oblasti čisté eh, energie, eh, rovnosti mezi muži a ženami, sociálního pokroku. Jste na třetím místě nejméně skorumpovaných zemí na světě. A Finové jsou dnes mezi nejbohatšími lidmi na světě. Já jsem Dán Eh, takže to vidím s trošku s hořkostí, protože vy jste nás předběhli v tomto pořadí, ale rozhodně vám k tomu blahopřeji. Finsko ukazuje, že malá země může být eh, na, prvním, eh, na prvních místech. Pane premiére, vy jste dnes hovořil o lepší implementaci věcí, ale co mě chybí, to je právě tato ambice v oblasti sociálních změn v Evropě. Evropa musí přejít k modelu trvale udržitelného sociálního spravedlivého rozvoje. Život Evropanů se musí zlepšit. A vy jste dnes přednesl řadu věcí, které mě připomínají starý liberální slogan, který říká, že nejdříve je třeba vyřešit ekonomickou krizi. A my, sociální demokraté, máme větší ambici pro Evropu my říkáme, že země i zdroje života jsou předmětem různých útoků. Vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, půda, na které pěstujeme plodiny, které budou živit naše děti. To všecko, to všecko je ohroženo. Musíme přejít na trvale udržitelnější způsob produkce. Dnes eh, dochází k velkému znečišťování planety. Mnozí je znečišťují planetu, aniž by za to platili. A to se musí změnit, pane premiére. Je třeba změnit růst, eh, pakt růstu a stability, aby to bylo skutečně trvale udržitelný pakt pro Evropu. To je důvod, proč musíme přejít k trvale udržitelnějšímu eh, způsobu vzájmu národů. Potřebujeme mít spravedlivý přechod k jiné situaci. Já žádám, aby se Finsko k nám přidalo v tomto důležitém boji. My, Evropané, musíme dát určitou formu eh, globalizace. Musíme prosadit pravidla, ne přijímat ta, která se nám vnucují, aniž bychom reagovali. Eh, nemůžeme jen přijímat to, co nám vnucují ti, kteří se jí chtějí stále více a více. My chceme mít dobré pracovní podmínky, dobré eh, odměňování pracovníků. To je sociální pilíř, za který bojujeme, eh, za který jsme vždy bojovali. Pane premiére, fiskalita je velice důležitá pro bohaté státy v Evropě. To je případ Finska. Je to důležité pro důvěru lidí ve vládu. Měli byste se k nám připojit v naší bitvě za spravedlivé zdaňování. Minulý týden eh, byla zveřejněna zpráva, kde se hovořilo, že tady je 850 miliard, eh, které se nevyberou kvůli nespravedlivému eh, postupu, kvůli daňovým únikům, daňovým podvodům. Je třeba začít bojovat v oblasti zdaňování podniků. Musí tady být skutečný seznam eh, daňových rájů, protože daňové ráje jsou i v Evropské unii. Mnoho Evropanů nechápe, proč oni mají platit víc, když giganti internetu Google, Facebook platí minimální daně v Evropě. To je nespravedlivé, pane premiére. My přece musíme chránit sociální stát, musíme bojovat za spravedlivou, spravedlivou konkurenci, hospodářskou soutěž. Nemůžeme platit tu cenu, kterou neplatí nadnárodní společnosti. Toto, když se nám podaří, pane premiére, pak eh, projekt eh, privatizace zdravotnických služeb eh, ve Finsku se Eh, tady může projevit. Je třeba dospět k radikální změně ve prospěch Evropy v zájmu všech, které neponechává nikoho na okraji. Pane premiére, eh, víme, že jsou některé síly, které se snaží zničit naši společnost. Potřebujeme radikální změnu eh, zvrá zájmu trvalé udržitelnosti. A to si my, sociální demokraté, přejeme a jistě se další k nám připojí per il gruppo dei conservatori dei... Za skupinu EKR má slovo pan Ruononen Lerner. Kiitos puhemies ja tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Pään... Vážený pane předsedo, vážený pane ministře Sipile, naším společným cílem je jistě zvýšit eh, dobrý život, blaho evropských občanů a proto bych rád eh, zdůraznil na důležitá téma prostřednictvím konkrétních příkladů migrace, bezpečnost občanů, boj proti daňovým podvodům a ochrana oznamovatelů. Vážený pane ministře, pane Sipila, na podzim roku 2015 jste navrhl, že přijmete ve svém krásném domě s devíti ložnicemi přijmout žadatele o azyl. Hovořilo se o tom na celém světě, ve všech médiích, dokonce i v médiích v arabských zemích, což zvýšilo počet osob, které přikázaly k nám. Mnoho mladých Iráčanů řeklo, že návrh prvního ministra je přiměje k tomu, že si zvolili Finsko jako destinaci svého odchodu. Vy jste tedy udělal tento návrh, vy jste pozval tyto osoby, pak to bylo mm, v, no, v novinách se hovořilo o tom, jak je Finsko krásné, jak má krásnou přírodu, jak má mm, bezplatné zdravotní služby a také mladé krásné ženy. V arabských médiích se hovořilo o eh, finských ženách, jak jsou krásné, mají modré oči, eh, krásné světlé vlasy. Vy jste tedy přivítal takto zdvořile eh, pozval tyto osoby, ale nyní tím trpíme. Trpíme veškerými těmi nežádoucími efekty migrace. Dnes dochází k sexuálním útokům na ženy a děti Dále lidé se cítí čím dál tím méně v bezpečí v naší zemi. Pane premiére, uznáváte, že toto pozvání, tato natažená ruka, kterou jste učinil, vedlo k tomu, že do Finska nyní vešel, přišel velký počet osob, které vůbec nemají důvod pro to, aby dostali azyl. Osoby, které jsou ve Finsku, ale v podstatě by nikdy bývaly, neměly k nám přijít. Nemůžeme řešit problémy zemí původu tím, že se ta jejich populace přesune do Evropy. Je třeba ty problémy řešit tam, kde existují. Nemůžeme hrát e, úlohu sociálních služeb pro celý svět. Často jsme hovořili o seniorech, často jsme hovořili o podnicích, které provozují e, domovy důchodů či poskytují péči seniorům to jsou podniky, které se chovají značně pochybně neboť e, jim jde v první řadě vždy o profit. Snaží se snižovat platy pečovatelům na úkor bezpečnosti a na úkor péče o pacienty. Tyto podniky se dopouštějí daňových podvodů anebo investují do daňových rájů, jako je ostrov Čerzy. Musíme tedy nalézt efektivní prostředky pro boj s daňovými podvody a s daňovými úniky. Je třeba, abychom se všem těchto otázkám věnovali a hovořili o nich otevřeně. Je třeba vytvořit kulturu, kde budeme moci jednat proti veškerým některým takovýmto typům zločinů a přestupků, zejména tím, co je třeba se věnovat seniorů, bojovat proti eh, kriminalitě, kterou pácháme na životnímu prostředí, proti daňovým únikům, musíme chránit oznamovatele. Není možné, aby ty byly trestně stíháni, neboť hájí veřejný zájem. Je třeba vytvořit důvěryhodné kanály, které umožňují, umožní oznamovatelům mm, provozovat svou činnost, aniž by se vystavovali nebezpečí. Je tedy třeba, aby oznamovatelé byli velice rychle chráněni prostřednictvím zákona ve všech členských zemích Evropské unie a včetně Finska. Děkuji. Děkuji a nyní bude mít slovo předseda ALDE, pan Giferovcet. Pane premiére, Eh, pane Jean-Claude Juncker, já jsem jako premiér eh, se vydal na svůj první summit eh, do Tampere ve Finsku v roce 1999. Pamatuji si, že jsme měli na oběd soby, na to nikdy nezapomenu, a taky nezapomenu na to, že jsme se tehdy rozhodli, že budeme mít společnou evropskou imigrační a azylovou politiku. A dodnes s tím zápasíme. Potěšilo mě ve vašem úvodním projevu, že jste citoval Derry Alkioa, který řekl, já je taky ocituji, Nils mi s tím pomohl z Finska to najít, představa lidí Ligy národů by měla být převzata Evropou tak, aby, vznikla, eh, aby vznikly spojené státy Evropy. To bylo někde v 20. 30. letech, to, byla, to byl skvělý projekt. A stále ještě je musíme vybudovat. Eh, ve vašem projevu. Eh, z toho si odnáším tři věci. Za prvé, ohledně eurozóny a zprávy eurozóny Souhlasím s vámi, že nepotřebujeme eh, e, reformu eurozóny tak, abychom nahradili domácí úkoly, řekněme, které musí udělat členské státy novými nástroji. Oni, si musí, oni musí tu svoji práci odvést. Tady o to nejde. Jde o to, že společná měna na světové úrovni potřebuje mít fiskální kapacitu. A na základě této fiskální kapacity potřebuje mít eh, bezpečná aktiva, které budou dostupná na evropské úrovni, tak abychom měli taky vyváženější růst v eurozóně. A také si myslím, že potřebujeme nástroj proti takzvaným asymetrickým šokům toho nemůžeme dosáhnout pouze prací členských zemí. Něco společného musíme vyřešit společně. Takže souhlasím s vámi, ale nestojí to spolu v rozporu. Za druhé, vnitřní trh. Vy jste říkal, že máme nejlepší vnitřní trh na světě. No, já bych to trošku poopravil. Mohli bychom mít nejlepší vnitřní trh na světě. Eh, protože tady vlastně se musíme dívat i na trhy budoucnosti. Digitální trh, energetický trh, kapitálový trh. A tady máme jedno dobré řešení. Vytvořme si jednoho regulátora, regulační úřad na evropské úrovni a okamžitě ehm, dojde ke vzniku eh, těm eh, společným trhům v digitální energetické oblasti. A největší eh, plítvání peněz v tuto chvíli v Evropské unii je nedostatek, nedostatek nebo neexistence evropské obrany. Máme v Evropě rozpočet na obranu třikrát větší než Rusko ale nejsme schopni si svoji obranu dělat sami. A to, protože máme 28 duplikátů, duplikací a e, proto věřím, že budeme mít obranou Unii jako jednu z priorit finského předsednictví. Děkuji. La parola ora la co-presidente del gruppo dei Verdi, onorevole Slovo má předsedkyně skupiny zelených, paní Keller. Eh, děkuji, pane premiére, za to, že jste mezi nás přišel. Zatímco hovoříme, zase desítky tisíc studentů protestují v ulicích eh, Bruselu za klima a eh, protestují takto i ve Finsku. Tady je opravdu zásadně důležité podívat se na to, co nám říkají. Říkají, dejme lidi na první místo a nikoli zisky Vyslechněme si mladí lidi a zainvestujme do ochrany klimatu, vzdělání a pracujme společně jako Evropané. K ochraně životního prostředí a klimatu Evropská unie má obrovskou zodpovědnost. Každý, každý členský stát musí svoji roli sehrát. A já jsem šťastná, že jste zmínil, že to je jeden z vašich závazků, že tady chcete mít eh, ambiciozní klimatické cíle. Zmínil jste také důležitou roli eh, klimatických eh, nebo těch uhlíkových úložišť a já věřím, že eh, Finsko opravdu může mít eh, tato úložiště velmi velká, nádherné finské lesy. To jsou přece, eh, to je obrovské přírodní bohatství vaší země. Díky těmto lesům se také Finsko stalo sociálním státem, které je nyní. Ale vy tedy přijímáte 27 milionů tun eh, ekvivalent eh, uhlíku ročně. Takže je v našem zájmu tyto lesy zachovat a spravovat je udržitelně. Ale na rozdíl od toho, co jste říkal, vaše vláda plánuje eh, mícení těchto lesů, což ehm, není udržitelné, nebo způsobem, který není udržitelný, je přehnaný. A ten, tohleto Eh, obrovské aktivum, které máte pro boj s klimatem, eh, to může tedy eh, vlastně vést ke zvýšení rizika, že už nedokážete ukládat tolik uhlíku. Takže udělejte s tím něco tak, abyste jak zachovali to svoje přírodní bohatství, ale zároveň, abyste zachovali toto úložiště uhlíku. Pokud chceme dosáhnout těch cílů, které jsme si stanovili do roku 2050, a sice uhlíkové neutrality, potřebujeme více lesů, nikoli méně. A sice potřebujeme lesy vlastní v Evropě. E, souhlasím s vámi, e, pokud říkáte, že chcete mít ambiciozní cíle. Těší mě, že tedy máte e, vlastně v tomto smyslu postupujete i ve Skandinávské radě. Doufám, že to rozšíříte i na Evropskou radu, na své kolegy, další premiéry, aby tohleto se stalo realitou v Evropě. A mladí lidé, o kterých jsem hovořila, ti přeci zase povedou naše země v blízké budoucnosti. Já doufám, že to bude lepší spíše dříve než později. Eh, je potřeba, abychom je dobře připravili na jejich budoucí úkoly. Finsko je slavné svým vzdělávacím systémem, takže mě mrzí, že eh, stávající vláda seškrtala asi miliardu eur na eh, vzdělání a výzkum, ale my přitom potřebujeme větší finanční prostředky pro tuto oblast, nikoli méně. A to vlastně platí i pro ten MFF, víceletý finanční rámec. Evropská unie potřebuje posílit eh, sociální kohezi eh, pro všechny občany, nejenom pro ty, kteří mají nějaké eh, dobré ehm, kteří znají dostatek lidí v biznisu nebo ve zprávách státu. Potřebujeme také pořádné, řádné zdroje a nemůžeme tedy přijmout snižující se rozpočet v těchto důležitých oblastech. Potřebujeme efektivně implementovat své úkoly na základě taky toho, že proto budeme mít prostředky. Pane eh, premiére, vy jste říkal, jak je důležité eh, právní stát, jak, jak, jaké riziko přináší populismus. S tím já naprosto souhlasím, ale eh, pracovali jsme tady s některými kolegy v, zde v parlamentu z pravicově populistických stran a e, i vy s nimi máte zkušenosti a e, tak určitě víte, jaké výzvy nás čekají nacionalistické a pravicové, e, extrémně pravicové strany šíří dezinformace a strach. Ale je tedy potřeba, abychom to ukázali, že ty správné kroky v realitě. Nestačí pouze slova. Musíme se opravdu zavázat budování lepší budoucnosti společně. A e, když převezmete předsednictví v létě, tak doufám, že budete na té progresivní straně, že povedete cestu dopředu k, e, ke spojené férové a klimaticky férové Evropě. Děkuji. Sinistra Sinistra Verde Nordica, parola Děkuji a nyní za GUNGL pan Sirikiotis. Vážený pane premiére, jménem konferativní sjednocené Evropské levice a Nordické levice vás přivítat zde v Evropském parlamentu. Hovoříme o budoucnosti Evropské unie, ale máme dojem, že dosavadní politika má být provozovaná nadále. Ta vedla ke schudnutí obyvatelstva, odborávání sociálního státu, militarizaci, ekologickým katastrofám. A vy v této politice zdá se chcete pokračovat. My se však domníváme, že musíme skoncovat s těmito neoliberálními politikami, nepřátelskými vůči lidem a životnímu prostředí. Potřebujeme sociální stát, který obstojí i v budoucnosti. Každý týden jdou do ulice desetitisíce školáků a pracujících, aby projevili svůj hněv vůči klimatické a sociální politice, která je momentálně provozována. Neboť sociální politika ze, z té se vytlačuje vše, co bylo dobré, dochází ke skandálům. Například jsou předepisovány chudým lidem léky, které již eh, vlastně by předepisovány neměly, protože jsou příliš staré, všim vypršela platnost. Dochází k nucenému vystěhování osob ze jejich domovů a v Evropě se šíří sociální dumping. Je to politika, která vede k nezaměstnanosti mladých, k chudnutí obyvatelstva a zároveň na sílí na extrémní pravici politického skeptra, rasismus a xenofobii, ale to je také výsledek té neoliberální politiky. Vážený pane premiére, milí kolegové a milé kolegyně, potřebujeme sociální spravedlnost, potřebujeme přerozdělování sociálních statků obyvatelstvu a ne nadnárodním koncernům a bankám. Potřebujeme důstojnou práci, důstojná pracovní místa, která budou dodržovat práva pracujících a potřebujeme sociální služby, sociální zajištění pro chudé vrstvy obyvatelstva. Nejenom vaše slova, která nejsou přetavena v činy tím mám na mysli například Evropský sociální pilíř. Dáváme peníze do obraného fondu, ale zároveň se šetří na sociálních politikách. Jak mají v takovéto situaci občané ještě věřit v Evropskou unii? Pokud máme tolik peněz na obranu a zároveň se škrtáváme sociální výdaje, jak se to děje například i ve Finsku, a nemáme dost prostředků na ochranu klimatu. Klimatická politika se provozuje z čistě peněžní perspektivy, ale my potřebujeme zásadní hluboká rozhodnutí, která zamezí nekontrolované činnosti podniků, která má neblahé důsledky pro společnost, klima a životní prostředí. Je třeba dodržet dohodu z Paříže. Potřebujeme aglizilovou a migrační politiku, která projeví solidaritu jak mezinárodně, tak mezi členskými státy. Potřebujeme stálý přijímací mechanismus pro uprchlíky ve všech členských státech podle kapacity jednotlivých států. Vážený pane ministře, přejeme si jinou Evropu. Levice Bojuje za Evropu míru, solidarity, sociální spravedlnosti a národu. Předseda, děkuji. A nyní za skupinu EFDD paní Damato. Děkuji, pane premiére. Budoucnost Evropské unie si od nás vyžaduje zásadní změny. Evropčí občané to důrazně požadují, což se již projevuje etablované politické strany, socialisté a konzervativci, ztrácejí hlasy a ztratí hlasy i během příštích voleb do Evropského parlamentu. Itálie převzala, přebírá vedoucí roli v nové politice. Máme dost korupce a nespravedlnosti. Pomocí internetu se nám podařilo se obrátit proti stávajícím vládním strukturám, proti politické kastě, která nenaslouchá občanům. Několik příkladů změn. V Itálii byla snaha při rozpočtové politice poškodit občana, to jsme zabránili. Nám jde, abychom měli zaměstnanost a snažíme se redukovat dluhy tím, že méně rozhazujeme, méně mrháme penězi. Zavedli jsme základní příjem, ve Finsku již dlouhou dobu znám. Chceme samostatný rozpočet, který bude hledět na to, abychom posílili zejména naše pracující, aby v zemi bylo méně chudoby v Evropě máme více než 5 milionů chudých. Zároveň si předtíme pro lidi lepší kvalifikace, aby se mohli navracet na trh práce. Potřebujeme kvalifikované pracovníky, které budou vyškoleni s ohledem na potřeby trhu, což zvýší jejich šanci na získání zaměstnání. Základní příjem naopak může posílit také interní poptávku. Chceme spojenou solidární Evropu, a to má platit i pro naše roli na celosvětovém poli. A nemůžeme podporovat neustále lobbysty, jak to činí pan Macron. Například používání prostředků do zemědělství. Jisté typy subvencí byly prodlouženy až do roku 2021. A pak je tady nový dárek paní Merklové. Bayer převzal Monsanto, což je v rozporu se zásadami ukotvenými v evropských smlouvách. Měli bychom konečně skoncovat s tímto pokrytenstvím a činit to, co si přejí lidé, naše národy. Na celosvětovém poli musíme ovšem vystupovat semknuti, hovořit jedním hlasem. Měli bychom mít křeslo v Radě bezpečnosti OSN, ale ve smlouvě, kterou Merkel a Makrová Mm, Macron a Merkelová uzavřeli v Cáchách. E, to je smlouva, kde oni vlastně ve dvou rozhodují o budoucnosti celé 27. A tím vytlačili zbytek Evropanů zcela z rozhodovacího procesu. Ale o, rozhodově se, o Evropě se nemůže rozhodovat pouze v Paříži či v Berlíně. To nejde. Musíme zajistit, aby jsme měli svobodu smýšlení a svobodu rozhodování u nás v Evropě. A musíme bojovat proti podkopávání Evropské unie. Přejeme si participativní demokracii, účast občanů a chceme, aby v Bruselu byli vyslyšeni všichni, aby Brusel naslouchal všem. Chceme demokratickou Evropu národů. Pokud je zde deficit demokracie, tak je třeba, abychom se nestáhli, ale naopak mm, propůjčili evropským institucím více otevřenosti, více demokracie. Přejete si změnu, tak se vzdejte politiky úspor. Je třeba dávat více peněz do vzdělání a zdravotnictví. Sama sebekritika pana Junckera, která se týkala politiky úspor, mm, to nefunguje, na nás to neplatí. My chceme, aby se skončovalo s makroekonomickou podmíněností a také chceme, aby Brusel již neměl možnost zemím odebírat peníze pouze proto, že nechtějí naslouchat bruselskému diktátu, nebo tyto peníze jsou určeny pro naše regiony a není možné je zemím jednoduše odebrat. Jde o to, abychom vybudovali Evropu občanů, která bude také poskytovat občanům odpovědi. A nyní pan Mario Borgesio. Vítám vás, pane premiére, do našeho zasedacího sálu. I když tady teď zrovna není příliš mnoho eh, lidí, Evropský, eh, evropské národy se mm, vyjádří. Nechci se eh, vracet ke všem aspektům Vy uh, hovoříte proti eh, populistickým stranám. Říkáte, že chcete u vás přijmout 20 až 25 tisíc migrantů, ale tím vlastně naháníte vodu na náš mlínské kolo, protože Evropa si musí uvědomit, co se děje. I ti, kdo nejsou rasisté, i ti, kdo nejsou xenofobové, si uvědomují, že neuspořádaná migrace je velkým zdrojem obrovských nákladů a velkých problémů. Ano, někteří jsou inteligentní eh, a říkají i zde v parlamentu, že je třeba eh, se věnovat pomoci Africe. To je správná cesta. Eh, nikoli snaha o téměř nemožnou integraci. Mám především na mysli ty lidi, kteří jsou eh, muslimské kultury či muslimského náboženství. Ty je prakticky nemožné integrovat. Vy eh, zastupujete bohatou zemi a ptám se, zda se chcete připojit k tomu Marshallovu pránu pro Afriku. Eh, tady eh, se vlastně nenachází odpověď v demagogické Evropě, která si neuvědomuje skutečný rozsah problémů eh, migrace. Máme historický úkol pomoci africkým zemím. Ne to, co probíhalo v minulosti, kdy se financovaly válečné konflikty a spekulace. Naopak je možné investovat do malých a středních podniků, které by mohly řešit problém migrace. A to přímo u, u kořene věci. Já bych řekl, že tady je demagogický přístup, eh, když se hovoří o migraci. Kdybych byl Finem, pak bych vás žádal, abyste změnil eh, cestu a zasazoval se za Evropu, která statečně navrhuje jinou cestu, i když je obvinována ze xenofobie a rasismu. Musíme se pustit cestou našich misionářů, kteří jeli do Afriky, aby tam přinesli kulturu a aby umožnili rozvoj tamních národů. Dosko, kdyby dnes žil, by žádal eh, od migrantů, aby začali pracovat eh, a eh, aby se neplýtvalo našimi zdroji, aby se nepřicházelo do našich zemí s cílem znásilňovat. Nemůžeme nést tu tíži chyb minulosti. Ty chyby byly právě chyby způsobené vaší demagogii. Děkuji. A nyní pan, prosím, panem Fontulis za nezařazené. Děkuji, pane předsedo. Evropa stojí před velkými problémy. Ten hlavní problém je paternalistické chápání světa, které praktikujete jako evropské investice, jako kdybyste vy snědli všechno moudrost a mohli ostatním předepisovat recepty. Mnoha rozhodnutí, která se přijímají na vedoucí úrovni, jsou nezvratná a není možné je přijímat prostřednictvím demokratických instancích, například dohoda o novém názvu bývalé Jugoslávské republiky Makedonie. Řecký národ se postavil proti, ale Cypras se postavil prostě před hotovou skutečnost. Tím eh, se naprosto odvrátil od vůle Ridu. A já bych chtěl apelovat na vás, na vedoucí představitele EU a také na pana Cyprase a říct mu, že Národ je základ demokracie, že bez národa žádná demokracie není, což znamená, že i evropští občané by se měli chápat národně a ne evropsky. Děkuji a nyní může na otázky zareagovat pan premiér, prosím. President, thank you very much for the speeches. I, I... Eh, děkuji za všechna tato vystoupení a já stručně odpovím na um, otázky, které zazněly. Především děkuji Jean-Claude, děkuji Jirky za vaše um, laskavá slova. A já chci poděkovat eh, eh, a říci, že i pro mě to bylo velmi příjemné přijet se mezi vás. A pokud je o komisi, tak musím říci, že to bude opravdu velice velkou výzvou eh, ty týdny a měsíce, které nás čekají a které se budou probíhat v době, kdy zahájíme naše předsednictví. Eh, budou jednání o víceletém finančním rámci, otázka Brexitu eh, a celá řada velkých témat bude na jednacím stole. Eh, také máte pravdu. Eh, když eh, říkáte, eh, jaké jsou klíčové věci, například klimatické změny. Arktický summit, ano, my jsme pro konání arktického summitu v nejbližších týdnech, když to umožní okolnosti. Jirgy Katanen a investiční fond, to je opravdu velice dobrý příklad toho, jak můžeme vytvářet pracovní místa a my jsme tento nástroj použili a využili také ve Finsku. Pane Webre, já vám blahopřeji k vaší nominaci na Helsinkách zasedání EPP. To bylo velice dobré i pro mě samotného mít tuto příležitost potkat řadu kolegů na tomto setkání. Já s vámi souhlasím, pokud je o ty ekonomické principy. MMF. Diskutoval jsem eh, se 17 kolegy o toto tématu již, eh, o situaci MMF a věřím, že najdeme eh, kompromis za finského předsednictví. Pokud je o klimatické změny, ano, já souhlasím, že musíme najít trvale udržitelná řešení, aby to bylo ovšem přijatelné i pro lidi. Já <clears throat> zdůrazňuji, že nové technologie mohou udělat mnohem více, než jsme zatím eh, si uvědomili. Hovořil jsem o zachycování CO2 eh, v Laperant je malá univerzita a oni eh, zachycují ze vzduchu CO2 a vyrábí z toho jiné látky. A to je vlastně také především otázka eh, energií, které nebudou příliš drahé, které jsou cestou k řešení. Dále otázka spolupráce s africkými zeměmi, také důležité téma. Pane Kofode. Já myslím, že jste se ve své skupině eh, naučil finsky, protože máte eh, finské Eh, kolegy ve své skupině, ve své frakci. Ano, Finsko je velice šťastnou zemí na světě, ale já musím říci, že my jsme také velice nadaní v tom, jak to skrývat, že jsme vlastně šťastnou zemí. A mm, dále. Eh, ve svém projevu jsem hovořil o našich prioritách. Eh, to je i genderová rovnost. My jsme <clears throat> myslím právě ve Finsku na jednom z prvních míst z hlediska respektování ženských eh, práv. Eh, také eh, volební, ženské volební právo byl, jsme byli jednou z prvních zemí na světě. Já souhlasím s tím, co říkáte o zdanění. Mělo by platit pro všechny, pro všechny občany, pro všechny země, pro všechny podniky. A tady je velice dobrý základ pro ustanovení, že se daně platí tam, kde vzniká zisk. To je zcela klíčivý, klíčovým principem. Paní Rohnan Leren, tady e, já e, odpovím finsky, když si nasadíte sluchátka. E, ehkä tässäkin foorumissa on hyvä sanoa, missä... missä... Tak tedy <clears throat> i tady asi by bylo dobré hovořit o těchto otázkách. O co přesně tady jde? Eh, znal jsem jednu velkou rodinu, která ve své zemi původu eh, byla předmětem útlaku ze dvou důvodů. Za prvé proto, <clears throat> že oni pomáhali eh, humanitárním pracovníkům ze západu a za druhé proto, že byli křesťané v muslimské zemi. Člověk by se neměl ocitnout v komplikované situaci kvůli takovýmto důvodům. Této rodině hrozila smrt každodenně Nemůžeme si ani představit, v jakých podmínkách žili, než se jim podařilo opustit eh, svou zemi. Eh, ta rodina eh, měla přijít ke mně domů. A já jsem si nedovedl představit, že ve Finsku se může stát taková věc. Já jsem dokonce musel zrušit to pozvání, abych chránil svou vlastní rodinu, protože policie se dozvěděla, že jsou tady hrozby proti mé rodině. Takže eh, nakonec tato rodina nebyla ubytována u mě, ale v, bezpečí, eh, v bezpečných podmínkách jinde. Guy už odešel, protože toho má asi hodně, takže se dostanu k paní Keller, která hovořila o klimatických změnách já jsem se hodně věnoval klimatickým otázkám i osobně. Slíbil jsem, že má rodina bude uhlíkově neutrální do konce příštího roku. Mám solární panely na svém domě, mám elektrické auto, snížil jsem spotřebu a zasadil jsem stromy. Takže věřím, že výsledek opravdu bude uhlíková neutralita ale je příliš jednoduché, aby to udělal pouze jeden jednotlivec. Potřebujeme společné kroky ve třech oblastech a ve třech formách. Musíme snížit emise. Musíme mít také více úložišť uhlíku. V Finsko se rozhodlo to udělat s udržitelným způsobem, využít k tomu lesy a ukazuje se, že to je opravdu nejlepší způsob. Já silně podporuji i ostatní, kteří jdou tímto směrem. A Věřím, že také předložíme nové produkty, které budou schopny vázat eh, CO2. Zmínili jste, že máme zkušenost se spoluprací s populistickou stranou. Já ale mám takovou zkušenost, že i populistické strany by měly převzít svůj díl zodpovědnosti. A Všichni z nás musíme převzít zodpovědnost. A poskytnout eh, odpovědi. Pan Silie Kirtis zmínil Outeho Ojalo, který řekl, že nejlepší přítel chudých lidí je vyvážený státní rozpočet. Ten pomůže postarat se o všechny ve všech zemích. A proto ve Finsku sociální dávky jsou tak vysoké. Kromě toho máme rovné vzdělání pro všechny občany. K paní Damáto a ta míra zaměstnanosti souhlasím, že to je klíčové pro vyvážení ekonomiky a podporuji všechno, co budete dělat v této oblasti. No, myslím si, že už jsem využil veškerou svou řečnickou dobu a tak vám děkuji, pane předsedo. Děkujeme vám, pane. Eh, teď se dostáváme k proceduře Catch the Eye. A první vystoupení bude paní kolegyně Jazlověcka. Prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Já bych ráda poděkovala, pane premiére, za vaše vyjádření. Plán eh, finského předsednictví je zajímavý. Hovořili jste o ochraně klimatu, o ekonomice, o implementaci celé řady řešení. Vy jste premiérem země, kde máme vůbec nejlepší systém vzdělávání. Trošku jsem doufala, že budete více hovořit právě o tom, je to eh, sice kompetence členských států, ale myslela jsem, že třeba navrhnete implementaci finského systému. Eh, ten systém totiž nejlépe připravuje občany na jejich eh, pracovní budoucnost. Evropská unie si velice váží tohoto sociálního kapitálu. Žijeme v době umělé inteligence a proto bychom se měli eh, tomuto novému světu přizpůsobit z hlediska našich priorit. A to bude úkol finského předsednictví. Musíme se od toho poučit. Děkuji eh, kolegyně Kamplonátry. Vážený pane předsedo, eh, děkuji pane premiére, vítejte. Jsem velice ráda, že slyším, že závazek budoucí předsednické země je takto silný. Vidíme to, že globální výzvy pro naši společnou budoucnost jsou velice významné. Vidíme, že na druhé straně Lamaňského kanálu se snaží o něco jiného, tam mají problémy s hledáním řešení Brexitu. Pane premiére, vy jste také řekl, Samozřejmě třeba hovořit i o klimatických změnách a musím říct, že tady, co se týče o těch procentuálních podílech, tak přesně tak uvažujeme i my. Ty cíle máme společné, sdílíme je. A samozřejmě všichni na nás se v tuto chvíli dívají a chtějí, abychom byli opravdu těmi, kteří povedou tuto iniciativu. V tuto chvíli se nacházíme v přechodném období, co se týče nových pracovních míst na pracovním trhu. A tady se vlastně eh, opravdu musím přidat k panu Žánovi Klodovi Junkrovi. Nemůžeme tady v tuto chvíli dělat, jako že se nic neděje, protože to, co se děje v, na, v Arktidě, je něco, co je třeba zohledňovat. Je třeba se podívat na to, co se děje jak na severu, tak na jihu. A říkám, že v následujícím legislativním období bychom možná mohli hovořit o novém výboru pro Arktidu. Děkuji, pane premiére, pane Sipilo. Já bych rád hovořil o společné obrané politice Evropské unie. Včera jsme slavili něco, nebo vzpomínali jsme v podstatě, vzpomínali jsme na něco, co je poměrně zarmucující. Dva řecké ostrovy, které jsou stále předmětem turecké provokace. Turecko, Turecko i nadále porušuje letecký prostor Řecka i také námořní prostor. Kromě toho vyhrožuje Řecku neustále válkou ve chvíli, kdyby mělo dojít k rozšíření námořní hranice na 12 mořských mil. Kromě toho dochází k porušování dohody Ausana. A proto říkám, prosím vás, podporujte, pomozte Řecku, chraňte Řecko před Tureckem a Erdoganem, protože my tady v tuto chvíli potřebujeme evropskou politiku, která pomůže Řecku i v případě, kdy budou spochybňovány jeho hranice ze strany Turecka. Říkám, v tuto chvíli je třeba bránit řecké hranice, protože jsou to také evropské hranice. A proto bych byl velmi rád, kdyby Evropský parlament zastával zcela jasný postoj. Pane předsedo, musíte Erdoganovi vyslat zcela jasný signál a vlastně všem, kteří ohrožují Řecko. Pan Katajnen. Micro, please. Paní Katajnen, pardon. It is on. Now it's on. Eh, kiitoksia puhemies, arvoisa... Eh, pane předsedo, pane premiére, já jsem opravdu velmi spokojená, že vy jako inženýr ve svém projevu hovoříte o tomto novém úhlu pohledu a také jak důležité je opravdu podívat se na rozsah působnosti a na pravomoce Evropské unie, protože Evropská unie v tuto chvíli je opravdu ohrožována z mnohých stran a proto je třeba zohlednit nezbytnost evropské spolupráce také ve chvíli, kdy hovoříme o konkurenceschopnosti Evropy na globální úrovni. Pane premiére, ve chvíli, kdy hovoříme o klimatických změnách, ve chvíli, kdy hovoříme o sdílení eh, společné zátěže v oblasti migrace, no tak se musíme podělit, musíme se o tu zátěž rovnoceně podělit, tak, aby samozřejmě lidé nám mohli důvěřovat, aby mohli důvěřovat Evropské unii. A také musíme zajistit, že lidé se budou více angažovat, stejně jako vlády. Pane premiére, paní Sipro, já bych byla velmi ráda, kdyby došlo, kdybyste trošičku vysvětlil to, co se děje s těmi finskými lesy. Já poprosím eh, Hovořit budou všichni, kdo se zapsali, ale respektujte tu jednu minutu. Jinak budeme muset škrtnout eh, intervence vašich kolegů. Pan Bychner. Vielen Dank. Děkuji vám. Vážený pane premiére, už více než rok vaše vláda společně s Francií a osmi dalšími státy blokuje jakékoliv pokroky v boji proti exportu eh, dohledových technologií do diktatur. V loňském roce vaše vláda společně s dalšími vytvořila pozici, která je proti ochraně lidských práv. Eh, v Evropském parlamentu jsme eh, proti tomu hlasovali přes 92% hlasy a společně s tím jsme podali komisi návrh eh, na ochranu lidských práv. Vy eh, budete brzy předsedat radě. radě se, rada se chová naprosto nezodpovědně a všude na světě jsou našimi evropskými technologiemi vraždění a zavírání eh, eh, novináři a lidskoprávní aktivisté. Já doufám, že vezmete svoji odpovědnost vážně a ukončíte to. Děkuji. Kolega Killonen. Arvoisa puhemies, hyvä pääministeri, kollegat. Pane premiére, milí kolegové, mnoho Evropanů v dnešní době se necítí být součástí Evropské unie, což samozřejmě využívají populisté a využívají to pro svou politiku. Eh, rovnost, rovnoprávné postavení, to je přesně to, co je pro Evropskou unii nejdůležitější, ať už je ať už jde o otázky pracovní trhu nebo klimatických změn. To jsou přesně ty oblasti, kde musíme nejvíce investovat. Chceme, aby lidé prostě mohli angažovat, aby nikdo nezůstal mimo. Je třeba opravdu bojovat pro rovnoprávné zacházení, za to, aby lidé si byli rovni, protože chceme, aby Evropa byla společným projektem, aby to byla naše Evropa, aby to nebyla Evropa peněz, aby to nebyla Evropa trhů a ekonomiky. Paní Jakoncári. Arvoisa puhemies, ensinnäkin... Pane premiére, Pane předsedo, eh, pane premiére, vítám vás eh, v Evropském parlamentu a teď eh, už vás vítám po několikáté, nesetkáváme se poprvé. Evropský parlament se vnímá jako srdce Evropy a je vnímán jako srdce Evropy i v oblasti debat o lidských právech. A já jsem trochu zklamána. V vy jste hovořil spíše o minulosti než o budoucnosti. Hovořil jste o těch úsporných opatřeních, o důležitosti úsporných politik. A také, eh, co se týče těch myšlenek finského neoliberalismu. Ty se také odrážely ve vašem projevu. A ten tón, kterým jste mluvil, tak to nás všechno vlastně spíše vrací do minulosti. A já si myslím, že my v tuto chvíli bychom opravdu měli hovořit jiným tónem, hovořit jiným způsobem. Hlavně ve chvíli, kdy se blíží blíží 20. výročí setkání v Tamperách. A já si myslím, že my bychom měli opravdu se odprostit o minulosti a hovořit více o budoucnosti. Děkuji panu předsedovi, že hovořil o spolupráci v Arktidě. To si myslím, že je velmi důležitá. Arktická spolupráce je důležitá i v souvislosti se vztahy s Ruskou federací. Děkuji. Pan Číku, děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl navrhnout finskému předsednictví, kterému děkuji, dvě věci. Ta první se týká vnější politiky Evropské unie. Týká se velkého venezuelského lidu, který v těchto hodinách, v těchto okamžicích trpí. Je potřeba vyjádřit jim solidaritu, vyjádřit podporu demokracii, míru a potřebě toho, že každý lid má mít právo žít v, ve svobodě. Ženy, muži i děti. I celá společnost. Takže já eh, se ptám, jaká je vaše pozice a zda pan eh, finský premiér uznává toho nového prozatímního prezidenta Venezuely. A ta druhé téma se týká nelegální eh, šedé ekonomiky na mezinárodní úrovni. Měli jsme problémy dos, dosáhnout velkého výsledku. Zkrátka, naše firmy si zaslouží větší podporu. Paní kolegyně Zoanna, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Těší mě, že vy jako finský premiér a já jako europoslankyně ze země, která má eh, aktuálně předsednictví rady, že sedíme společně v jedné místnosti. to, když jste řekl, že eh, převezmete předsednictví od Bulharska, vedlo k značnému skandálu. Předpokládám, že vás jenom špatně nabrýfovali, ale měl byste si uvědomit, že aktuální předsednická země je Rumunsko. A jediný politický aktér, eh, kterého máte eh, teď zohledňovat, s kým máte mluvit, je premiérka Rumunska. Vy jste v mezidobí tedy změnil eh, návrh, protože, eh, svůj názor, protože Rumunsko za ten necelý jeden měsíc už uzavřelo let, které důležité složky. Doufám, že budete pokračovat, navazovat na ty projekty, které Rumunsko během svého předsednictví bude spravovat. Děkuji paní Tomašič gospodine predsjedniče poštovani gospodine sipila Děkuji, děkuji, pane předsedo, pane premiére. Ano, souhlasím s vámi když říkáte, že je velmi důležité, abychom podporovali některé hodnoty v zahraniční politice EU, ale to jsou prostě i hodnoty, které musíme chránit i ven u nás, <laughs> na vlastním dvorečku. Nemůžeme si vykládat tyto hodnoty podle toho, jak se nám to líbí a potom jenom prostě vnucovat ze strany administrativy Evropské unie nějaký námi zvolený rámec. My potřebujeme se shodnout. Nemůže existovat mechanismus, který bude nutit některé členské státy k tomu, aby se prostě věnovali pouze liberálním politikám a zapomněli na vlastní zájmy, protože ty politiky, za kterými stojíme, nás musí sjednocovat. Nemůžeme v tuto chvíli podkopávat legitimitu jednotlivých států. Teď hovoříme o jednotě v rozmanitosti, to je přece naše heslo, ale v praxi to tak není, protože chceme opravdu, aby všichni byli rovnocení, tak pokud tak chceme, tak prosím, respektujme, respektujme tuto jednotu v rozmanitosti. Děkuji. Děkuji, pan Torvalds. Děkuji, pane premiére, vítejte v naší debatě. Většinou říkáme, že je eh, snazší vidět eh, třísku v cizím oku než břevno ve vlastním oku. Ale já bych tu chtěl eh, zmínit několik věcí. Vy hovoříte o vyrovnaném rozpočtu a zároveň jste hovořil o velkých výzvách, před kterými stojí Evropská unie. Já si myslím, že to tak úplně matematicky nevychází což by měl vidět inženýr jako jste vy. Já si myslím, že potřebujeme vyvážené kompromisy. A Finsko během svého předsednictví se o ně bude snažit. A já bych si přál, že a přál bych si, aby současná vláda, přestože už možná velice dlouho nevydrží, se těmito problémy zabývala a vytkla si je za cíl, abychom na Finsko mohli být během jeho předsednictví hrdí. Děkuji paní Hautala. Kýtos puhemies. Ehm, Děkuji vám, pane předsedo. Vítejte, pane premiére. Předseda Juncker prohlásil, že i některé zakládající země Evropské unie by se mohly od Finska učit. Finsko tedy vždy chtělo budovat Evropskou unii. Já bych se vás chtěla zeptat na dvě věci. Jaké je finské stanovisko a jaké jsou možnosti ohledně daňových rozhodnutí respektive rozhodování prostřednictvím většiny, aby některé země mohly blokovat rozhodnutí. To by byl způsob, jak se vyhýbat daňovým únikům. Vím, že už se o tom diskutovalo na radě. Nicméně Finsko nechce tento návrh podpořit, protože je v rozporu se státní suverenitou. A druhá otázka se týká eh, společenské odpovědnosti podniků. My jsme v této oblasti ve Finsku velice aktivní. E, máme legislativu na to, aby všechny firmy musely podávat zprávy o dopadech svých kroků na životní prostředí a dále. E, bylo by tohle prioritou finského předsednictví? Děkuji paní Virkunen. Puhemies. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Pane premiére, ráda vás vidím zde v Evropském parlamentu, a to zejména v roce, kdy Finsko již po třetí přebere předsednictví Evropské unie a už se na to připravuje, proto je pro nás velice důležité poslechnout si vaše priority. Proto mne překvapilo, až trošku zklamalo, jak málo jste hovořil o vzdělávání když se podíváme na to, kde, v čem tkví finský úspěch, tak je to založeno právě na kvalitním vzdělávání, know-how, investic do těchto oblastí a to přivedlo naši zemi mezi ty nejinovativnější. A přesně to potřebuje Evropská unie pro svou budoucnost. Přemýšlíme-li o tom, jak vytvářet udržitelný rozvoj, jak zajistit konkurenceschopnost, kdy digitální ekonomika mění smět, svět robotizace, automatizace, změna na pracovních trzích, eh, jsou před námi velké globální směny vy jste zcela oprávněně zmínil klimatické změny a kroky proti nim, takže na to všechno potřebujeme vzdělávání, know-how, kvalitativní výzkum a já bych byla doufala, že právě to bude sdělení Finska během předsednictví. Evropský parlament chce o 50% navýšit výzkumné fondy. Finsko navýšilo svůj vlastní výzkumný rozpočet a je to vlastně i vaše priorita pro víceletý finanční rámec. Chci se zeptat, zda toto bude eh, přesně váš postup, eh, až budete předsednická země. Děkuji, kolega López. Ty. Děkuji, děkuji, pane předsedo. V tuto chvíli opět hovoříme o budoucnosti Evropské unie a já si myslím, že pro tuto budoucnost budou charakteristické dvě revoluce technologicko-digitální revoluce a taky energetická revoluce. A Evropská unie se musí postavit těmto výzvám. Výzvě energetické revoluce, která bude zcela jasně ovlivňovat náš život, naše cestování, naší spotřebu a musí být ambiciozní v oblasti boje s klimatickými změnami, což je výzva pro celé lidstvo. V rámci tohoto mandátu už byly učiněny velmi důležité kroky pro to, aby Evropská unie vedla tuto energetickou um, změnu, abychom opravdu se snažili snížit spotřebu uhlí a abychom bojovali s klimatickými změnami. Ale nesmíme usnout na Vavřínech, protože ta výzva je opravdu obrovská a my na ní musíme odpovídat kontinuálně. Paní Lukačevská. Pane předsedající, demokracie a praworządność to... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. No, Eh, demokracie je ten základ, na kterém je Evropská unie postavena. Je to právě tento základ, který bývá eh, systematicky podkopávan. Ale Evropská unie má i jiné základy. Jednotný trh, svobodný pohyb osob, lidí a služeb. A je evidentní, že i zde jsou lidé, kteří chtějí tyto svobody porušovat i když Finsko eh, leží geograficky na kraji Evropské unie a nákladáky potřebují eh, z Finska cestovat pět dní do zbytku EU, tak přesto je Finsko velice aktivní v oblasti balíčku mobility. Finští europoslanci a europoslankyně hlasovali eh, pro vyloučení balíčku mobility z aktů v přenesené pravomoci. Já mám na vás otázku, pane premiére. Nemyslíte si, že tím, že byste Eh, podpořil to řešení navrhované radou v této oblasti, byste omezil svobodu lidí, tedy například jejich hospodářskou svobodu? sice byste neodstraňovali hospodářské bariéry, vy jste říkal, že je potřeba ty bariéry odstraňovat, ale stále máme hodně malých a středně velkých podniků, které budou muset eh, své, podni- jak si, které budou muset zavřít a za to zaplatí cenu finští spotřebitele, protože budou mít méně služeb a zboží. Děkuji paní Grapíny domnule președinte domnule prim ministru uh, sunt de acord cu multe lucruri care. Děkuji vám, pane premiére, a souhlasím s mnohým, co jste zde řekl. Vy jste hovořil o soudržnosti, o jednotném trhu, o právním státu. A tady bych eh, chtěla připomenout pár eh, skutečností o vaší zemi. Vy jste říkal, že bychom neměli dělat kompromisy s principy právního státu, ale eh, ve vaší zemi jsou zákony, které se neuplatňují. Dochází k odebírání dětí, 12-letých dětí, eh, kteří, které podle finského zákona si mohou vybrat rodiče a mohou stanout před soudem. Dochází ke zvěrstvům ve vašich institucích já jsem vám napsala dopis, ale nestalo se nic. Jak můžete mít právní stát, když evropští občané, rumunští občané nemají stejná práva jako Finové? A chtěla bych od vás jasnou odpověď. Byla bych ráda, kdyby neexistovala takováto podmíněnost, eh, kondicionalita ve víceletém finančním rámci. Děkuji vám. Projev finského premiéra eh, Juhi Sipile byl velice eh, konkrétní a velice eh, dobře podložený a hleděl do budoucna. Vy jste hovořil o lesnictví a o našich znalostech v této oblasti. Zhruba 70 Finska je pokryto lesy, takže opravdu máme expertní znalosti v tomto oboru a umíme lesy udržitelně využívat. Lesnický fond pro Evropu a Afriku je velice dobrá věc, jak z hlediska zaměstnanosti, eh, tak z hlediska klimatu. V Evropském parlamentu eh, bychom se ale měli zajímat také o Arktidu a o severské otázky. V arktické oblasti, eh, kde žiju i já, dřímá velký potenciál. Máme mnoho přírodních zdrojů a máme expertní znalosti. Potřebujeme ale naléhavě také evropský příspěvek pro naše úsilí. A v to já doufám. Pan Polčák. Honorable López Aguilar. Pan López Aguilar. Pane premiére bylo, děkuji, děkuji za to, že jste za, na, za námi přišel a že hovoříte o šťastném zemi Finsku v posledních 25 letech. Ano, 1% evropské populace. Vy hovoříte o historii. Dovolte mi, abych zmínil pana Paula Riesbika, který říkal, že není pravda, že Evropská unie je v podstatě směsice malých a velkých států. Ne, všichni jsme malí ve světle těch globálních výzev, ale některé státy to vědí a některé to nevědí. Vy hovoříte o výzvě, o obraně. A ano, ano, samozřejmě, Samozřejmě to je smysluplné i v oblasti jaksi vaší zahradní, zahraniční politiky, ale prosím vás, eh, mluvíte velmi málo o migraci. Někteří z nás se snaží zablokovat Dublinskou úmluvu, ale to byl mandát Evropské unie. Hovoříme tady o společných politikách, o solidaritě ve chvíli, kdy hovoříme o migraci a žádné, žádný stát nemůže dělat, že se něco takového neděje, nemůže zavírat dveře před těmi, kteří potřebují naší pomoc a klepou na evropské dveře.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 Tady v tuto chvíli můžeme říci, že vás tady všichni samozřejmě vítají. Finové mají velmi mnoho otázek. Vypadá to skoro, jako kdybyste čelili teď nějaké parlamentní kontrole eh, ve finském eh, parlamentu, ale nebojte, nebojte, tady se k vám budeme chovat lépe, než kdybyste byl v tuto chvíli právě ve finském parlamentu. Eh, trošičku méně hlukově hovoříte o aplikaci rozhodnutí. Ano, já s vámi souhlasím, protože tady opravdu zaznamenáváme nedostatky, protože ano, ano, přijímáme velmi eh, ambiciozní rozhodnutí, ale poté tato rozhodnutí nejsou implementována na úrovni členských států. A proto se ptám, kdo za to může? Členské státy? Eh, jak můžeme zajistit, že ty úkoly na národní úrovni budou plněny? A kromě toho, tato rozhodnutí byla opravdu přijímána řádně na úrovni Evropské unie. Ano, my jsme se vždy museli setkat se všemi zástupci všech institucí a na základě toho byla přijímána tato rozhodnutí. Ale eh, hovoříme tady o spolupráci a tady se na něčem dohodneme a potom, když se vrátíte domů, tak se nic nestane. Ale jak to chcete změny? Jak chcete zajistit, že to, co se tady rozhodne, bude také implementováno? Posaďte se, prosím. Ticho, prosím. Sit down, please. Vážení kolegové, utište se a posaďte se. Now, the speech. Teď na závěr rozpravy má slovo pan Sipila, finský premiér. Děkuji vám, pane předsedo. My ve Finsku jsme zvyklí na tento druh otázek. Každý čtvrtek ve čtyři hodiny u nás v parlamentu probíhají interpelace a všichni ministři tam musí být přítomni a jsme na to všichni zvyklí. Ale my odpovídáme vždy i hned po otázce a já teď mám před sebou nějakých 30 otázek, na které musím odpovědět najednou. Takže to schrnu. Za prvé vzdělávání. Vzdělávání a rovné vzdělávání, to je pro Finsko velice důležité. Státní školy to jsou ty nejlepší školy jak pro ty chudé, tak pro ty bohaté. A všichni ve Finsku, všechny děti ve Finsku chodí do stejných škol. Máme ty nejlepší učitele na světě a je před námi výzva, abychom v příštích deseti letech přeškolili zhruba jeden milion Finů a Řekl bych, že Stejná výzva existuje ve všech evropských zemích kvůli umělé inteligenci, kvůli změnám na trhu práce. Změna klimatu. Děkuji vám za podporu toho, co jsem řekl a e, všechna ta, za, všechna ta témata, která jsem zmínil v souvislosti s změnou klimatu, jsou velice důležitá pro Finsko. Zejména nám e, dělá starosti Eh, otázka, kterou diskutujeme i s Ruskem a USA, které taky nezaostávají. Potřebujeme také výzkum, vývoj a investice v tomto sektoru. To je všechno pravda. Spolupráce v obraně. Finsko podporuje spolupráci v obraně už od samého začátku a vítám veškerý pokrok v této oblasti. Padla otázka na Turecko. To je velice komplikované téma, protože je to země NATO a právní stát a jeho vývoj v této zemi nám dělá velké starosti. E, ta situace e, v Řecku a na Kypru je také e, ožehavá. Co do rumunského předsednictví, já jsem si byl celou dobu jist, že Rumunsko odvede skvělou práci jakožto předsednická země EU a to už se ukazuje. Venezuela. Plně podporuji demokratický vývoj a nové volby. Humanitární situace v zemi je tristní v tuto chvíli a jsem si jist, že Finsko bude spolupracovat na veškerých rozhodnutí v Evropské unii. Pak padla celá řada otázek ve finštině a proto mi dovolte v odpovědích přejít také do finštiny. Na úvod. Eh, udržitelné lesnictví. Ve Finsku používáme 70 až 80 eh, nově vyrostlých stromů v našich lesích. Eh, naše lesy rostou rychleji, než jak využíváme e, přírodní materiál. Dřevo používáme efektivně tak, abychom zajistili dlouhodobé ukládání uhlíku do těch produktů, které z dřeva vyrábíme. Padla otázka na víceletý finanční rámec e, opakovaně. A jakožto budoucí předsednictví e, jsem si jist, že na základě diskusí, které proběhly s kolegy, budeme schopni najít kompromis zejména v tradičních politikách EU, ale také v otázce jejich propojení s novými výzvami. Jsme hodně flexibilní z hlediska našeho finského postoje a jsem si jist, že jako předsednictví se nám podaří najít správné řešení, až nastane ta vhodná doba. Co se týká implementace, o tom jsem také hodně hovořil ve svém úvodním projevu ve Finsku je zvyk takový, že když se na něčem dohodneme, zejména když nás je tolik, tak každý odvedeme svůj díl práce na tom společném rozhodnutí a to bezodkladně. A já jsem si jist, že důkazů pro tento náš postoj je mnoho. Když jsme připravovali svá rozhodnutí, a pak jsme všechno implementovali co nejefektivněji. To je, myslím, ten hlavní, to, to hlavní sdělení mého projevu. Já vám děkuji za pozornost, pane předsedu, děkuji vám za slovo, bylo mi velkým potěšením sem přijet a jednalo se o velice zajímavou diskusi. Thank you very much. Děkujeme vám mnohokrát, pane premiére. Děkujeme vám za vaše reakce a díky za vaše stanovisko k Venezuele. Dámy a pánové, tím je diskuse uzavřená. Budeme hlasovat. that's that was Vážení kolegové a kolegyně, zahájíme část hlasování, když budete tak laskaví. Tak ano, chvilinku, pane Kaskaldo, hned vám dám slovo, ale Nejdříve Nejdříve chci přivítat eh, delegaci z Kazachstánu. Je nám velkým potěšením na diplomatické tribuně přivítat eh, zástupce eh, z kazachstánského parlamentu, včetně pana Muty Ermana. Delegace zde je, aby se účastnila šestého zasedání eh, Výboru pro spolupráci Evropského parlamentu a Kazašského parlamentu. Posílí to náš dialog a spolupráci. Je nám velkou ctí vás přivítat v sídle Evropské demokracie, v sídle pluralismu, lidských práv a právního státu. Společně s celým Evropským parlamentem vám přeji kvalitní zasedání a hezký pobyt v Evropě. Tak a teď kdo si to tam chtěl vzít slovo, prosím? Uh, yes, uh, thank you, chair. Děkuji, paní předsedající. Podle článku 11 část 3 jednacího řádu uh, bych chtěl říci toko, toto. Podle uh, serveru Politico náš vážený kolega Elmar Brok prý využívá návštěvnické skupiny ke generování zisku. Zdá se, že jeho plat a jeho příjmy z ostatních zdrojů mu nestačí. Proto navrhuji, abychom vytvořili sbírku k úctě pana Broka. A rád bych začal tím, že daruji pět centů eurocentů, prosím pěkně. Možná někdo další na tento můj krok naváže. Ano, děkujeme vám eh, za tuto intervenci. Slovo má paní Miranda. Máte procesní poznámku, prosím? Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já tady mám jednu věc na základě článku 22 našeho eh, vnitřního jednacího řádu, protože předseda na základě tohoto jednacího řádu řídí všechny aktivity a má všechny pravomoci k tomu, aby mohl předsedat debaty v Evropském parlamentu a musí zajistit řádný pořádek. Včera, když hovořil pan Tajany a říkal, že hovořil s panem eh, prezidentem Guaido, který se tady pro, samoprohlásil, samoproklamoval jako Guaido, tak hovoří v tuto chvíli takovým způsobem, který je vlastně proti našemu jednacímu řádu a já bych to chtěla vysvětlit. Přejdeme k hlasování. Ale ještě předtím ne, tak dobrá, vypadá to, ta pan Kastaldo chce k tomu něco říci. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vážení kolegové, podle článku 188 část 2, co se týká pozměňovacích návrhů ke složení frakcí, eh, tady je žádost, aby se hlasovalo tajně. Ovšem, tato instituce má být transparentní. E, tajná transparentnost, no to je výborné, e, až e, vlastně konsternující. Upřímně řečeno, tato změna je fraškou. Znamená to diskreditaci samotných principů Evropského parlamentu. Musíme hájit naši reputaci jakožto europarlamentáři. Já chci, aby jsme respektovali transparentnost, jak to chtějí naši občané. Musíme respektovat podporovat pluralismus a demokracii. Proto jménem frakce EFDD ve smyslu Buďte tak laskaví, kolegové, nechte mě domluvit. Podle článku 188 část 2 žádám, aby se tento text vrátil do výboru, protože se zdá, že hrozí, že se to stane strašlivým bumerangem pro reputaci a demokracii zde v Evropském parlamentu. Děkuji kolegům, že mě nechali toto doříct. Ano, je zde někdo proti návrhu vrátit tuto věc do výboru? Pan Korbet chce hovořit. Ano, děkuji. Skutečně bych chtěl hovořit, a to proti tomuto návrhu. Zpráva, která je před vámi, se diskutuje ve výboru AFKO již téměř rok. Byla ustanovena zvláštní pracovní skupina, byl tam jeden zástupce z každé jedné politické frakce, a byla tam vysoká míra konsenzu a teď se to dostává do pléna, aby se o té zprávě hlasovalo a stejně jako všechny ostatní zprávy je i tato předmětem pozměňovacích návrhů, o kterých budeme hlasovat. Bylo to odloženo z prosince na leden 1, pak to bylo odloženo z lednu 1 na leden 2. Já se obávám, že pokud to odložíme na únor, tak pak se objeví návrh, abychom to posunuli na březen a duben a květen. Je to tak trošku jako Tereza Mejová, když mluví. Eh, pánové, Tedy slyšeli jsme návrh, slyšeli jsme protinávrh a teď budeme hlasovat o návrhu, nebo respektive zvednutím ruky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Vaše žádost je zamítnuta, pane Castaldo. Opravdu to chcete ověřovat? Ověříme to, chcete-li. Zahajuji hlasování k této žádosti pana Castalda. Debatě ouvert. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tento návrh byl zamítnut. A teď budeme tady pokračovat v hlasování. Monsieur Brock, on a commencé le... Pane Broku, teď budeme hlasovat o zprávě pana Korbeta. Poslyšte mě, poslechněte mě, pane Broku, poslouchejte. Dobře, pane Broku, prosím, máte slovo, abyste reagoval na 30 sekund, prosím. Paní předsedající, eh, to, co říkal pan kolega, za to se mi bude muset jednoho dne omluvit. Vím, že to je reakce na můj, na můj projev k Brexitu včera. Ono vždy, když je něco nepohodlné, tak se najednou začne s osobní defamací. Eh, řekl bych, že nikdy nebudeme moc dát eh, Evropskou unii nebo reputaci Irska do rovna s takovými to lidmi, kteří si myslí, že eh, peníze jsou všechno. To je nemorální. Děkuji vám za pozornost. Dobrá, teď tady budeme hlasovat o zprávě pana Korbeta. Nejprve tady máme návrhy výboru. Unblock, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď návrh 20 ve třech částech. První část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Je to přijato více než 600 hlasy. Druhá část, to je tajné hlasování. Zahajuji hlasování. Le vote est clos. Konec hlasování. C'est adopté. Je to přijato. Buďte tak laskaví, kolegové. Třetí část, třetí část, tajné hlasování, zahajuji hlasování. Le vote est clos. Konec hlasování. Přijato. Amendement 35. Návrh 35. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 36. Jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 37. Jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 38 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 39. Zahajuji hlasování. Opět jmenovitě. Konec hlasování. Přijato. Návrh 41D jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 42 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 43 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 44 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 54 jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 55 jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 63. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část pro? Proti? zdržel se, přijato. Návrh 5D, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Teď je číslo 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Jmenovité hlasování o desítce zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato teď eh, číslo 11. A to je prostá většina. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. To nebylo úplně jasné, kolegové, takže ověříme číslo 11. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Teď je 68, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. Kontrola čísla 68, ano, zahajuji hlasování. Konec hlasování. A přijato. Oplouvám se. Pardon, pardon, ne, ne, ne, to, to není přijato, protože tam chyběla kvalifikovaná většina. Teď návrh 13 ve dvou částech. První část jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Druhá část jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Teď je hlasování o 86-87D, jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Ne, zamítnuto, zamítnuto. Potřeba je 300 76 hlasů. Ano, kvalifikovaná většina. Ta se týká všech pozměňovacích návrhů, kromě jedenáctky a kromě závěrečného hlasování. Návrh 88, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. 81, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 32. A omlouvám se, říká paní předsedkyně. Číslo 73 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Teď hlasujeme třicítku. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Jmenovité hlasování o čtyřicítce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď hlasujeme o 84D a 85D. Zahajuji hlasování, je to jmenovité hlasování, prosím pěkně. Konec hlasování. Zamítnuto. Číslo 76. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Přijato. Teď 89 revidované jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. A teď eh, tedy jednoduchou většinou, prostou většinou hlasování k celému návrhu. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. a je to přijato. Budeme hlasovat o zprávě pana Selimoviče, eh, celní kodex Unie. Jediné hlasování jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. V první čtení parlamentu je tím uzavřeno a jdeme na zprávu pana Šekerského. Práva pro přímé platby, jmenovitě jediné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. První čtení parlamentu je tím uzavřeno. Jdeme na zprávu paní Hannibal. Přistoupení Dominikánské republiky a tak dále. Jmenovitě jediné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Opět paní Hannibal, eh, Ekvádor a Ukrajina, jmenovitě zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato. Po třetí paní Hannibal, Honduras. Jmenovitě zahajují hlasování. Končím hlasování. Přijato. A po čtvrté, paní Hannibal, Bělorusko a Uzbekistán. Jediné hlasování jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď zpráva pana Pongy, přidružení zámořských území a území k Evropské unii a tak dále. Zahajuji hlasování, jmenovitě jediné hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pan Marinescu, výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie, boj proti podvodům, jmenovitě jediné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Zpráva pana Federleje, implementace a fungování domény.eu, e jmenovitě návrh 46, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. První čtení parlamentu je tím uzavřeno a jdeme na zprávu pana Gualtieriho, harmonizace hrubého národního důchodu. E, návrh 2 jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. První čtení parlamentu je tím uzavřeno. Dále e, námitka týkající se geneticky modifikované e, řepky MS8 RF3, e, MS8 XRF3. Jmenovitě toto usnesení zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato jdeme na námitku eh, týkající se geneticky modifikované kukuřice 5307 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní námitka týkající se geneticky modifikované kukuřice MON 87403. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nakonec námitka týkající se geneticky modifikované bavlny, eh, GHB 614 a tak dále. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je prends la carte. Passiamo alla proposta. Tak, teď se dostáváme ke společnému usnesení čtyř frakcí k Venezuele. Eh, o slovo požádal pan González Pons, prosím. Gracias, señor president. Děkuji, děkuji, pane předsedo od té doby, kdy jsme společně vypracovali toto společné usnesení, Ronaldo Rodríguez, José Salas, Batiste Montier, Pierre Calais, Gonzalo Domínguez, Leonardo Muñoz, Mauren Barriga byli zatčeni na území Venezuely. Všichni jsou novináři, kteří pracovali pro dvě evropská média a kteří plnili svou práci. Na základě informací, které jsme dostali od EF eh, e ze Španělska, tak v tuto chvíli jsou týráni venezuelskými spravodajskými službami. A já si myslím, že v tuto chvíli musíme říci, že my chceme bojovat za svobodu vyjadřování. Všichni chceme, aby média mohla informovat a to svobodu svobodně, protože chceme, aby svoboda informací je opravdu základním stavebním kamenem demokracie. A proto my bychom chtěli v tomto usnesení mít ještě další bod po bodu 4, 4 je 1, condemns the detention of journalists covering the situation in Venezuela and calls for their immediate release. Takže eh, odstavec, který chce okamžité osvobození těchto zadržovaných novinářů. Děkuji mnohokrát. Je někdo proti tomuto ústnímu návrhu? Eh, to se musíte zvednout a musí vás být alespoň 40. Tak pokud ne, tak budeme hlasovat o tom, o tom pozměněném návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Po odstavci 5 návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 4. Po odstavci 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 2 kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Hlasujeme o celém usnesení, jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Konec hlasování. Usnesení je schváleno. Es un placer anunciar que el Parlamento a je mi potěšením říci, že Evropský parlament uznává Junana Guaida jako legitimního prezidenta Venezuely. El Parlamento Europeo es... Evropský parlament je první evropská instituce, která takto učinila. A my vyzýváme členské státy a nejvyšší představitelku, aby se tímto způsobem vyjádřili také, abychom měli společný silný postoj. Nous allons terminer avec le rapport de Monsieur Skončili jsme se zprávou pana Remy. Tak a teď jde o výroční zprávu o politice v oblasti hospodářské soutěže. Takže hlasujeme o zprávě Raymond. Dovolte mi, počkejte prosím chvilku. Máte 30 vteřin. Venezuela je dalším státem, který porušuje lidská práva. Je to nedemokratický stát. Opravdu eh, boji proti dizidentům opravdu se je snaží naprosto zničit, stejně tak jako neuznávají rovná práva žen a proto je zcela zásadní, abychom podpořili takovéto usnesení. Kromě toho, kromě toho, kromě toho je tam ropa, je tam ropa. Takže tady ten režim se prostě změnit musí. Ano, výborně. Ano, ano, zaznamenali jsme vaši poznámku a teď eh, hlasujeme o výroční zprávě o politice v oblasti hospodářské soutěže, takže odstavec 2, prosím, jmenovité hlasování, první část hlasujeme, prosím. Hlasování o konce. Přijato. Druhá část jmenovité hlasování, prosím, můžete. Hlasování u konce. to. Třetí pozměňovací návrh, jmenovité hlasování. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. A teď čtvrtý pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to si ověříme. Takže prosím, Hlasujeme, hlasujeme elektronicky, prosím, hlasujte. Konec hlasování. Přijato. A teď se dostáváme ke čtvrtému odstavci dvě části. První část hlasujeme, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Takže druhá část, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto. Pátý pozměňovací návrh, kde pro, kdo proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď je 28. Původní text, první část, kde pro? Kde proti? Zdržel se? Tak druhá část, kde pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď jmenovitě o devátém pozměňovacím návrhu. Prosím, hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. A teď šestka, šestý pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď čtyřicítka, původní text, první část, jmenovité hlasování, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. A teď druhá část, jmenovité hlasování. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. 41. První část, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel, přijato. Druhá část pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. A teď osmička, kdo je pro, kdo je proti zdrželi se zamítnuto. A teď jednička jmenovitě, hlasujte prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. A teď je 76, kde pro, kde proti, kdo se zdržel. Přijato, druhá část, kde pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 78, první část, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 82, původní text, první část, kde pro, kde proti, zdrželi se přijato, druhá část, kde pro, kde proti, zdrželi se zamítnuto. A teď jmenovitě o druhém pozměňovacím návrhu hlasujte. Konec hlasování. Zamítnuto. A teď o celém usnesení prosíme jmenovité hlasování. Hlasujte o textu v pozměněné podobě. Konec hlasování. Tak, kdo nemá, všichni odhlasovali přijato. Děkuji, děkuji, milí kolegové. A teď vysvětlení hlasování. Za chvilku. <laughs> Vážení kolegové, začneme za chvilku s vysvětlováním hlasování, takže eh, prosím vás, abyste se odebrali někam jinam, pokud tu nechcete být, a to co nejrychleji. A to tak, aby se mezi tím dalo mluvit. Začneme s zprávou pana Korbeta, k níž se jistě budete chtít někteří z vás vyjádřit. Takže děkuji ti, co zde nechcete být, že co nejdříve odejdete a pan Castaldo se připraví. Monsieur Calçado, ne partez pas, vous allez prendre la parole tout de suite. Pane Castaldo, neodcházejte, vy si máte vzít slovo. Tant pis. Non Ok, il pas. Très bien, nous allons passer aux explications de vote euh, sur le rapport de M. Corbett, modification. Dobře, tak jdeme na vysvětlování hlasování zprávy pana eh, Corbetta, změna jednacího řádu eh, parlamentu. Pan Castaldo nechce slovo, takže ho dávám panu Golnišovi. Je tu pan Golniš? Monsieur Castaldo, vous prenez la parole finalement? Tak pane Castaldo, vy si tedy vezmete slovo nakonec, nebo co? Eh, promiňte, pane Golniši, přece jenom pan Kastaldo se vrátil do sálu, takže prosím. Já se omlouvám, paní předsedkyně. Chtěl bych eh, říci, že jsem velice šťastný jménem eh, své frakce, která se chystala všechna opustit tuto aulu. Zpráva Korbeta mm, má celou řadu důležitých bodů pro jednací řád, ale obsahuje také smrtelná rizika, což je například problém transparentnosti. Je tam totiž, e, byl tam totiž zohledněn požadavek EPP, aby se hlasovalo tajně. Toto tajné hlasování dopadlo pozitivně pro ty pozměňovací návrhy, které my sami jsme podporovali. Eh, je potřeba zmínit nebezpečí zneužití moci, ke kterému tady může dojít, ale eh, absolutní většinu takovéto návrhy nezískaly. Jsem rád, že se prosadil princip demokratické reprezentace zde v parlamentu, eh, byť zde byla snaha dát veškerou moc do rukou několika málo vyvolených. Děkuji, pan Golniš. Golniš. Merci, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedající. Za těch 30 let, co jsem tady, neustále pozoruju eh, omezování práv menšin což je v této instituci čím dál víc politicky korektní. Tato instituce mluví o respektu k menšinám, zárukách svobod, eh, o právním státu, ale interně nic z toho nepraktikuje. Zpráva pana Korbeta to potvrzuje černé na bílém a e, podle této zprávy e, budeme povinni podstupovat školení, abychom věděli, že obtěžování je špatné. Poslanci už se nebudou smět s nikým setkávat, aniž by to okamžitě zveřejňovali v zájmu transparentnosti. E, transparentnost. Kolik zločinů už bylo napácháno na tomto termínu? Z tohohle schromáždění se stává pomalu základní škola a já ji velice rád opustím. Pan Palmer, děkuji moc krát. Já vítám tuto zprávu pana kolegy Richarda Corbeta. Vítám všechna doporučení, zejména co se týče etického kodexu poslanců a zejména bych chtěl zmínit doporučení o parlamentních otázkách, které by měly být zodpovídány do šesti týdnů. V odpověď na otázku, kterou jsem položil komisi na téma otázky, protože bylo zjištěno, že pouze 32% písemných otázek komise zodpověděla v těch šesti týdnech. Eh, a já nevím, eh, kdy eh, komisaři chodili do školy, ale každý ví, že 32% to není příliš dobrý výsledek. Takže komise by se měla polepšit v těchto ohledech. Já si myslím, že parlament by měl zaujmout silnou, sil, silný postoj, protože otázky jsou důležitý nástroj, kterým komise skládá účty parlamentu a kterým informuje o své práci. 32% do 6 týdnů to není mnoho a ta, ta lhuta je důležitá. Pani Bilbao Barandika. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já jsem opravdu ráda, jak to hlasování dopadlo, protože já jsem byla proti těm eh, limitům eh, v souvislosti se zřizováním ehm, nebo vytvářením politických frakcí. Myslela jsem si, nebo já jsem to vnímala opravdu jako omezení občanských a lidských svobod. Myslím si, že technicky ten návrh byl opravdu velmi špatný, protože tady prostě to vycházelo ze svobodného rozhodování. A kromě toho, co znamená ideologická koherentnost a způsob, jakým to bylo také hodnoceno, no tak to prostě bylo nepřijatelné. Kromě toho, jedna věc, eh, která v podstatě tady jsme spochybňovali něco, co už v tuto chvíli eh, funguje a šlo v podstatě o trestání svobodného rozhodování, což je pro nás eh, zcela zásadní. To znamená, že já si myslím, že takováto míra své vole arbitráže je prostě naprosto nepřijatelný. Já jsem demokratka a samozřejmě samozřejmě chápu, že lidé, kteří nejsou tak demokratičtí, tak podporují takovéto nástroje, které jdou proti tomu. A samozřejmě to využívají kdykoliv mohou, aby útočili na demokracii. Pan Marias, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. V první řadě chci do zápisu, aby bylo zapsáno, že já jsem nemohl hlasovat, protože to technicky nešlo, jinak bych byl hlasoval proti. A teď k tomu tématu samotnému. E, ty snahy velkých skupin prosadit se tady selhaly. Oni nám prostě chtěli vnutit svou ideologii. Oni nám chtěli vnutit způsob, jakým se může či nemůže zřídit nová politická skupina. Ale taková to afinita politická, to je něco, čem oni prostě nemohou rozhodovat. A z toho důvodu musíme tady opravdu změnit a zlepšit více věcí z jednacího řádu. I co se týče tedy předběžné kontroly v souvislosti s tím, jak byro vlastně rozhoduje v konečném důsledku o některých otázkách. Prostě ten způsob, jakým je to tam v tuto chvíli eh, formulováno, je nepřijatelný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 Děkuji, děkuji. E, co se týče těchto navrhovaných změn, tak tady si musíme uvědomit, že my tady chráníme politiku a ne zájmy nějakých zájmových skupin. My jsme tady proto, abychom chránili naše občany, abychom e, chránili demokracii a individuální osobní lidská práva. A proto je velmi důležité, aby informace byly také k dispozici. Informace, na základě níž probíhají politická vyjednávání. To je pro občanskou českou společnost celá zásadní a musíme udělat všechno pro to, aby voliči věděli, že my chceme vyslechnout všechny hlasy, protože samozřejmě vnímání Evropské unie v tuto chvíli je velmi problematické, ale my to můžeme změnit a my opravdu se můžeme věnovat těm nejzávažnějším, nejdůležitějším věcem a musíme proto ale samozřejmě vytvořit ty řádné podmínky, abychom mohli bojovat proti korupci a aby demokracie naplňovala tento dům. Myslím si, že ty špatné věci, těch už jsme měli v minulosti dost. Já jsem velice rád podpořil změnu jednacího řádu od pana eh, Richarda Corbeta, navzdory tomu, že se hlasovalo tajně o pozměňovacím návrhu 20. Já bych chtěl říci jasně, že jsem hlasoval pro eh, povinnou legislativní stopu zpravodajů, stínových zpravodajů a předsedů a pro zvýšenou transparentnost eh, příspěvku na obecné výdaje. Eh, já publikuji na svých sociálních médiích, s kým se stýkám a eh, to ve veřejných prostorách parlamentu na očích všem. Je potřeba zvýšit transparentnost a odpovědnost této instituce vůči občanům, protože transparentnost vytváří důvěru eh, v jejich volené zástupce. Kromě toho bych chtěl prohlásit, že nesouhlasím s tím, že se hlasovalo tajně. Takhle bychom v parlamentu fungovat neměli. Já jsem hrdý na to, co dělám pro své voliče a chci, aby se o tom vědělo. Hlasoval jsem pro eh, povinné školy školení proti obtěžování. Já už jsem tím školením sám prošel a doporučuji ho i ostatním poslancům. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Zpráva pana Korbeta eh, si protiřečí, v podstatě omezuje demokratická práva žádá po nás deklarace, ve kterých máme uvádět, k jakému politickému názoru se hlásíme. V podstatě to je proti všem pravidlům tohoto parlamentu. Já jsem rád, že se podařilo zamítnout požadavek, aby Evropský parlament rozhodoval o e, politických, e, o shodě politických názorů při zakládání politických frakcí. E, je dobře, že to neprošlo, protože by to byl nástroj pro velké frakce, které by se tímto způsobem způsobem snažili eh, působit proti ostatním menším politickým frakcím. Pan Mamikins, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, já souhlasím s tím, že eh, je potřeba více transparentnosti v rozhodovacím procesu, ale nesouhlasím s tím pojmem politické schody názoru, politické afinity pro zakládání politických frakcí v Evropském parlamentu. Nemáme na to konkrétní kritéria a parametry, eh, kromě toho, že to slovo nemá žádný právní účinek. Jak vidíme z výsledků hlasování, je možné, eh, aby každá frakce byla nejednotná v určitých otázkách volbách. Máme svobodu hlasování, na což naši voliči spoléhají. Reprezentujeme občany eh, Evropské unie, máme řešit jejich potřeby a ne, to bychom nemohli, kdybychom byli striktně vázáni tím, do které frakce patříme. Kromě toho by Evropský parlament eh, nemohl pořádně fungovat a přestal by být skutečně demokratickou institucí. Je potřeba uchovat praxi eh, svobodné a dobrovolné tvorby frakcí. Proto jsem se zdržel. Děkuji, pan Henen. Děkuji, paní místopředsedkyně. Ta debata se soustředila spíše na plány, jak stížit život menším frakcím. Frakcím, které napadají tu ortodoxnost místní nebo které mají odlišné názory. I moji federalističtí kolegové eh, přiznávají, že tohle bylo hlavním tématem reform. Přes veškerou retoriku o toleranci eh, jste netolerantní vůči lidem, kteří napadají vaše názory o evropské integraci. Eh, já bych chtěl vás upozornit na návrh 14, který je smazáním a jednou ze smazaných řádek je tato. Uplatnění těchto pravidel nebude nijak ubírat na živosti parlamentním debatám, ani nebude podkopávat svobodu projevu poslanců. Tohle bylo smazáno. Dalo by se tedy argumentovat, že ve svém novém přístupu se tento parlament od, odchyluje od toho, co chce po celé Evropě, protože co jiného je nakonec parlament. Etymologie tohoto slova říká, že to je místo, kde se dá svobodně hovořit a tady to nemá být možné. Pan Sošněš. Děkuji. pozměňovací návrh o tom, že větší frakce by měly mít možnost vlády nad menšími frakcemi, padl. Nicméně z toho hlasování vyplynulo, že je tu 700 lidí sice, ale na to nemusíte být v parlamentu, abyste viděli, že demokracie v Evropě je ohrožena. A neohrožují ji ty extrémní levicové a pravicové uskupení, neofašisté a podobně v tomto parlamentu byla opět omezena svoboda slova. Budou to interní mechanismy kontroly, které nebudou odůvodnitelné voličům ani nikomu jinému a které budou bojovat proti transparentnosti. Transparentnost sama o sobě může sloužit jako nástroj represe, což je naprosto nepřijatelné. Z historie známe příklady, kdy většina chtěla totálně ovládat menšinu

Howarth má slovo. Madam President, I'm happy to... Paní předsedající, já vítám návrhy této zprávy jakožto dobře míněné. Zejména v kontextu schůzí s lobbysty. Ovšem obávám se, jako někdo, kdo pracuje ve veřejné správě, že to bude neefektivní. A dále se obávám, že to dá do veřejné domény informace, které budou snadno zkreslitelné těmi, kteří nemají dobré zájmy a bude to představovat nepravý obrázek o tom, eh, co poslanci dělají. Takže prosím, aby se to případně mohlo dále revidovat. Pak bych ještě dodal svůj názor k názoru pana Palmra, co se týká Eh, frakci a tak dále. My všichni víme, že skupiny jako UKIP zneužívají pravidla tohoto parlamentu a je na místě je zastavit, ale obávám se také, že to nevygeneruje kýžený výsledek. Co se týká tajných hlasování u hlasování o transparentnosti, prosím pěkně, to je naprosto absurdní, já je podporuji. Děkuji, tím jsme vyčerpali Ehm, to, to vysvětlování. Teď zpráva pana Madinesku, paní Šojdrová. Merci, merci, madame présidente. Žádná ehm, zpráva veřejných výdajů a ochrana finančních zájmů Evropské unie. Tato slova nejsou jen prázdnou frází. Naopak, naším důležitým posláním je pečlivě dohlížet nad řádným a efektivním využíváním peněz všech občanů Evropské unie, tak aby byla posílena důvěra občanů

La parole est madame Damato. Vous avez... Slovo má paní Damato. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie za rok 2017 boj proti podvodům ukazuje důkazy o velkých lobistických organizacích, které eh, fungují i uvnitř institucí. Jsou to ty takzvané otočné dveře, ale neříká se tomu korupce. Kromě toho eh, se tam hodně hovoří o kontrolách, finančních nástrojích, eh, ve smyslu toho, že eh, to mají kontrolovat i justiční orgány v zemích příjemce. Každý rok Evropská unie přichází o zhruba 50 milionů euro. V roce 2017 jsme zaznamenali velice problematickou tendenci, co se týká přímých plateb v zemědělství. Z, korupce se zvýšila o nějakých 227 e, To není tím, že by se nějak výrazně změnilo prostředí. Je to otázka, zda to je tím, že jsme schopni zjistit více podvodů. Ovšem některé země bohužel stále neinformují o žádném druhu podvodu. To už není možné. Je potřeba, aby členské státy eh, řádně kontrolovaly své rozpočty a svou zprávu veřejných věcí, jak jim eh, to radí Evropa, ale místo toho se zazdívají do paláců korupce a nedělají vůbec nic. Komise kromě toho má pocit, že není potřeba zveřejňovat detailní průzkumy o korupci. Nevím proč. Chceme-li bojovat, kolegové, s fenoménem korupce a podvodů a zastupovat eh, zájmy Evropanů, musíme zvíč zvýšit kontroly a zlepšit jejich kvalitu. Potřebujeme jednotná kritéria, která budou přijata všemi členskými státy. To bude pak fungovat jako prevence. Musíme tato pravidla harmonizovat v celé Evropě. Je důležité dávat OLAFu potřebná data a potřebné informace, aby mohl provádět řádné kontroly. Aktuálně e, jsou tyto požadavky formulovány v této zprávě a já jsem hlasovala pro. Děkuji, pan Marias má slovo. Co se týče boje proti podvodům, podvodům v oblasti DPH a v oblasti evropských fondů. Tento boj musíme posílit, protože my tady v tomto parlamentu jsme mnohokrát odsuzovali, jak některé řecké neziskové organizace využívají prostředky, které mají pomáhat uprchlíkům, když vidíme, že, uprchlíci v, že uprchlíkům v zimě je pořád zima. Tady už to bylo řečeno mnohokrát. Olaf musí poskytovat lepší výsledky. Dále, co se týče společné zemědělské politiky a s ní propojených podvodů. Tady vidíme, že velmi mnoho zahraničních produktů eh, se v podstatě přemění zcela eh, zázračným způsobem na evropské produkty. Udělají se z ní třeba řecké produkty, i když víme, že to mléko nebo to maso je z Makedonie. A komise řekla, že s tím něco udělá, ale stále se nic neděje. Pan Strojevský, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Ano, hovořit o těchto bodech takovýmto způsobem ad hoc v podstatě zabraňuje opravdu dlouhé, lepší, detailnější debatě, kterou bychom tady potřebovali. A co se týče tohoto tématu, to znamená finanční zájmy Evropské unie, tak chci říct dvě věci. Jedna optimistická a jedna pesimistická bude. Takže co se týče množství, množství témat, které se tady objevují, nebo záležitosti, se kterými jsme se setkali eh, doposavat, tak vidíme, že se přeci jen něco děje. Ale je třeba si uvědomit, když, že když se podíváme například na ty finanční eh, podvody z roku 2016, tak prostě došlo k nárůstu o 20%. Těch podvodů je více, ať chceme či nechceme. Tak odmluvte mě, prosím. Pan, pan Zambasky, prosím. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já jsem hlasoval proti, proti této zprávě, protože si myslím, že národní suverenita musí být chráněna a zachována. Tady v této zprávě se hovoří o těch nepravidelnostech, které byly zkontrolovány nebo podrobeny kontrole v roce 2017, tak v podstatě došlo k ke zjištění 15 250 nesprávných postupů, což je v podstatě zásadní rozdíl. A Máme tady ještě další statistické údaje, které zcela jasně poukazují na to, že prostě proti té korupci musíme bojovat ještě více. To je legitimní cíl. Nicméně v této zprávě najdete různé kontroverzní aspekty, například věci jako eh, věci, které se snaží podkopávat suverenitu národních států. Pane Mamikenci? Pane předsedo, vážení kolegové, Lisabonská smlouva říká, že členské státy musí bojovat proti podvodům a bránit finanční zájmy Unie tak, jako bojují proti svým vlastním finančním zájmům. Bohužel korupce v členských státech se nezastavuje na jejich hranicích a přelévá se i do Evropské unie. Což znamená, že občané ztrácejí důvěru v svou národní veřejnou zprávu i v evropské instituce. Já přeji já přál bych si, aby hned zítra si policejní orgány přečetly naši zprávu místo raných novin, protože ta čísla jsou opravdu alarmující. Podvody činí až 50 eh, miliard euro ročně. což eh, málo kdy eh, díky nedost, kvůli nedostatku nástrojů odhalí naše nástroje. Je pravda, že se nemůžeme plně spoléhat na úsilí 28 nebo 27 národních systémů boje proti podvodům. Je potřeba dát jim více možností. Děkuji, pan Hanan. Děkuji mnohokrát, eh, paní místo předsedkyně. Ta zjevná otázka ohledně ochrany finančních zájmů EU vzniká v kontextu těch 50 miliard euro deficitu, což je konsekvence Brexitu bez dohody a bylo naprosto jasné ze včerejší debaty zde v, ve sněmovně, že to je ten směr, jakým se lidé chtějí ubírat, protože je zde neochota ukázat jakoukoliv flexibilitu, která by vedla k dohodě. A přesto mě ohromilo, že včera eh, jsem zjistil, že zároveň Evropská komise očekává, že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

stále zbylo pár otázek. Za prvé, jaký bude rozsah eh, dostupných názvů domény. Já si myslím, že ta zpráva na to dostatečně neodpověděla. Myslím si, že máme mnoho názvů domén na všech možných úrovních. Takže se chci zeptat, kdo bude hlídat ty strážce, kdo zajistí, že ty domény budou fungovat. A pak jsou tady ještě čtyři další věci. Za prvé je potřeba zbavit se zastaralých právních a administrativních pravidel. Za druhé musíme popsat priority EU v online světě. Za třetí musíme uvolnit pravidla pro registraci názvu domen a za čtvrté bychom měli velice striktně rozlišovat mezi organizacemi, které zaregistrovávají a které organizují názvy domén. Děkuji pan Kelly. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. V první řadě bych chtěl poblahopřát kolegovi Federlimu k odvedené práci na této zprávě. Já jsem hlasoval pro, protože domena nejvyšší úrovně .eu e je zavedená e, na tom rychle rostoucím trhu TLD. Digitální svět se neustále rozvíjí a proto je zásadní, abychom měli řádně aktualizovaný právní rámec pro domény .eu, e abychom měli flexibilní nařízení pro budoucnost usnadní to prosazování evropských hodnot, včetně respektu pro soukromí a bezpečnost uživatelů, respekt pro práva uživatelů a vícejazyčnost, mnohojazyčnost. Organizace v EU budou nyní mít možnost registrovat si doménu nejvyšší úrovně .eu. A zejména vítám doložky o tom, že pokud bude ta doména využívána ve špatné víře, bude možné její registraci anulovat eh, a že to bude celé registrované v eh, našem úřadě pro duševní vlastnictví. Děkuji, pan Mamikins. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Kolegové, já vítám eh, zprávu pana Federleho. Hlasoval jsem pro. I když domena nejvyšší úrovni .eu e funguje dobře, je také pravda, že online prostředí a trh se rozvíjí velice rychle a je potřeba být o krok před nimi. Proto právní rámec spravující tuto doménu musí být náležitě upraven. Doména.eu e je také prvek naší společné online identity a proto musíme být velice opatrní co tedy do této domény bude spadat. Mnohojazyčnost, respektování soukromí, ochrana spotřebitele, lidská práva, všechny tyto principy musí být ehm, v rámci udělování názvu domén eh, uplatněny. Je potřeba, abychom měli možnost stanovovat kritéria pro proceduru registrování těchto domén. Děkuji. Děkuji, pan Sušněrš. Eh, to sprawozdanie je příkladem tego, že Unia evropská. Děkuji, no, tato zpráva je příkladem toho,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 Evropská unie se ideologicky rozlézá do všeho, kromě vládnutí. Tedy vlastně i to, že dáte tečka EU na konec názvu webových stránek, no to, to bude provokovat eh, všechno, všechny možné zkazky o evropské identitě. Myslím si, že bychom zde měli vést řádné debaty. Toto není řádná debata, můžeme mluvit o bramborech, které údajně prosazují zájmy EU. Eh, název domény si může registrovat eh, každý, ať už je tady nebo tam, má hodnotu X nebo Y, ať už zastává uznává mnohojazyčnost nebo ne. Já nevím, možná eh, eh, nebudou schopni všechno překládat do všech jazyků EU a, a když nebudou, tak třeba jim tu doménu nikdo nezaregistruje. To je skutečně směšné, je to smutné a je to k smíchu. Děkuji. Paní Majer. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tato zpráva by znamenala, že v Spojené království v případě tvrdého Brexitu přišlo přes noc o doménu EU, kterou používají některé místní úřady, kterým bohužel hrozí okamžité zavření. Já oceňuji Tedy ty místní, ty, ty tlaky na eh, místní úřady, ale tohle je eh, poněkud zbrklé, protože tím přijdeme o kontakty, expertizu a tak dále. Protože máme spoustu různých scénářů Brexitu a já jsem si jistá, že náš region bude i nadále chtít obchodovat s evropskými regiony, takže proč uzavírat tyto úřady? Eh, my jsme globálním hráčem v biologii, komunikaci a výrobě, takže udělejme to, co je správné pro náš region a uchovejme tuto kancelář, který, která slouží k našemu setkávání se světem. Děkuji. Jdeme na situaci ve Venezuele. To je další usnesení. Jako první pan Benito Siluaga. Minut. Jedna minuta. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. 8.8 usnesení Evropského parlamentu se již týká situace ve Venezuele a 8 usnesení nedokázalo nic změnit. Ve chvíli, kdy vlastně my uznáme pana Guaido jako legitimního prezidenta, tak vlastně si uvědomíme, že uznáváme něco, co může skončit občanskou válkou a vojenskou intervencí. Dnes, dnes hovoříme o dialogu a o míru, stejně tak, jako tom, o tom hovořil generální tajemník OSN. Tak Evropská unie se rozhodlo opravdu podpořit úplně ve všem Donalda Trumpa i v jeho inter, intervencionismu. To znamená, že tady v tuto chvíli jenom přiléváte více oleje do ohně. A je to zajímavé, že sám Guaido slíbil, že do 6 či 12 měsíců uspořádá nové volby, i když podle venezuelské ústavy by tyto volby se měly konat do 30 dnů. Takže on vlastně ani nechce nechce se držet své ústavy. Evropská unie má podporovat mír a nemá podporovat válku. Paní Bermecho, prosím. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem hlasovala proti tomuto usnesení o situaci ve Venezuele, protože my se tady opět setkáváme s Evropskou unii, která překračuje všechny červené hranice mezinárodního práva veřejného. Dnes Evropská unie opět jde ruku v ruce s USA a dostává se na stranu válek, na stranu Bolsonára a dalších. To znamená, je to prostě cynické a my se ještě snažíme tady ospravedlňovat náš postoj tím, že hovoříme o lidských právech. Ano, Maroko, eh, Saudská Arábie a jiné státy, přesně tak, takže pojďte být upřímní. Jde o ropu. Jde o ropu. A vůbec nám nevadí, že si špiníme ruce právě ropou. Takže podívejte se, pokud chcete udělat něco pro Venezuelce, tak to stáhněte. Dnes zase přicházíme o část vlastní legitimity. Měli bychom se podílet na podpoře mírového procesu a měli bychom o tom hovořit hlavně v rámci OSN. Paní Spiraky, prosím. Merci beaucoup, madame la présidente. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Dnes Evropský parlament vyslal zcela jasný signál ve Venezuele režim Madura zabíjí naprosto nevinné lidi na ulicích. Venezuelci trpí, nemají úplně zcela základní věci eh, pro svůj život. Zatýkají se tam novináři. Ve Venezuele v tuto chvíli se hraje o naše hodnoty, o hodnoty kvůli nímž eh, sedíme tady a jsme tady a proto my se musíme zvednout a musíme vyslat zcela jasný signál. Musíme udělat všechno proto, aby aby byla podpořena legitimita eh, pana prezidenta Guaido a musíme také udělat všechno pro to, aby se ten proces eh, rozjel co nejrychleji, aniž bychom měli jakékoliv pochyby, aniž bychom jakýmkoliv způsobem chtěli spolupracovat s Madurovým režimem. Nemůžeme tady oslobo, oslabovat eh, naše vlastní rozhodnutí a to je něco, co musí od nás slyšet všichni Venezuelci, spolupráci musí počítat s naší podporou. Paní Albion Guzmán. Evropská levice hlasovala proti usnesení, eh, se kterým přišli liberálové a lidovci. Ano, jasně, protože to je usnesení, které vlastně podporuje Juana Guaido jako legitimního prezidenta. My moc dobře víme, kdo on je, protože tady v tuto chvíli všichni hovoří o lidských právech a právě proto oni financují právě ta centra mučení v Líbě a v jiných státech státech nebo vůbec nedovolí, aby ty záchranné lodi přistály u evropských břehů. Ano, ano, my říkáme, jak důležitá jsou lidská práva ve Venezuele. Tak a teďka my tady eh, uznáváme tohoto člověka, který stojí za státním převratem. A proto Evropská unie má preferenční obchodní dohody, které vycházejí opravdu z tak z demokratických principů jako dohody eh, se státy, jako je Saudská Arábie. Takže tady máme člověka, který se sám jmenoval prezidentem a říkáme, že Maduro vlastně zabíjí své lidi a snaží se je vyhladovět. Hmm, ale podepíšeme samozřejmě několik dohod se Sudánem, protože tady vlastně eh, ten systém systém funguje daleko lépe a jak se k tomu staví například Mezinárodní trestní soud. A kromě toho my tady říkáme, jak nás šokuje, že dva, miliony venezuelských občanů byli vyhnáni ze své země. Aha, a co jiné, jiné státy, co například palestinci a několik milionů palestinců, kteří byli vyhnáni ze svého domova. Aha, takže my podporujeme převrat eh, ve Venezuele, ale nemá to co dočinění s ničím. Ani s USA, ani s EU, ani s tím, že by nám mělo v tuto chvíli jít o podporu či nepodporu neoliberálních politik ve Venezuele. Pan Faria. Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedající. Já jsem hlasoval pro toto usnesení o Venezuele. Jsem přesvědčen, že Evropská unie musí uznat eh, legitimitu eh, voleb a musí uznat Juana Guaida jako eh, prozatímního prezidenta Venezuely. To bude ku prospěchu všech. Je potřeba, aby se začalo vyjednávat a aby vznikla definitivní dohoda. Není možné, aby Maduro byl nadále prezidentem až někdy do roku 2025. Je potřeba zajistit lidem jejich práva. Nelze pokračovat v tomto skorumpovaném státě, který nutí miliony lidí emigrovat, protože nemá dost potravy, aby je uživil, aby uživil jejich děti. Je potřeba podporovat demokracii, je potřeba vyslyšet apely tamních občanů. To nelze ignorovat. Je nutné Eh, apelovat na pana Kvada, aby vyslyšel eh, žádosti po nápravě situace v oblasti lidských práv, aby propustil neoprávněně uvězněné. Pan Sušněrš. Já jsem se zdržel hlasování, protože eh, jsem nechtěl hlasovat proti. Nechtěl jsem bránit komunistický režim, tak jak ho brání naši rudí kolegové na levici té, tohoto sálu. Nechtěl jsem, kteří ti jsou možná ještě víc nalevo než ten režim, ale každopádně já bych vám chtěl připomenout Moldavsko, kde vláda provedla puč a ignorovala rozhodnutí legitimního soudu. A to tež se stalo v Sudánu. A teď najednou vám záleží na formalitách. To je naprosté pokrytectví. Mluvíme o svobodě projevu a o omezování svobody projevu eh, europoslanců a přitom eh, kážeme svobodu projevu ostatním částem světa a zasahujeme do všech možných záležitostí zemí na celém světě, přestože neznáme detailně tamní situaci a neuž, neumíme si uhlídat ani záležitosti u nás doma v Evropě. Pan Pirinský. Děkuji, paní předsedkyně. Mělo by být nad slunce jasnější, že jediný způsob, jak překonat současnou krizi, je dialog mezi vládou a opozicí. Toto usnesení, které jsme právě schválili, chtělo naprostý opak blokovat dialog v rozporu s tím, co, požaduje generální tajemník OSN v rozporu s tím, co říkají zprávy z dnešního dne. A sice, že prezident Maduro je připravený k dialogu. Tady panuje obrovský dvojí metr v tomto usnesení. Vláda se kritizuje za to, že jednostranně uspořádala volby a že s nikým nekonzultovala to, toto uspořádání voleb a potom bezvýhradně podporuje jinou eh, jednostrannou akci, když opozice prohlásila Guaidoa prezidentem. Mně to přijde jako strašlivá chyba tohoto parlamentu. Učinit rozhodnutí, které krizi jenom prohlubuje. Pan Hanan. Děkuji moc krát, paní místopředsedkyně. Všechna čest. Přístup Evropského parlamentu k venezuelské katastrofě je příkladný a vůdcovská role Antonia Tajaniho je vizionářská. Když já jsem vyrůstal v 70. letech v Jižní Americe, eh, do Venezuely se emigrovalo. A když v roce 1999 přišel Chávez, tak HDP bylo stále ještě vysoko nad eh, průměrem eh, okolních zemí. Teď ale tu máme největší uprchlickou krizi v historii západní polokoule. Inflace má 10 milionů procent ročně, miliony lidí emigrují. A jsou tu lidé mezi socialisty a komunisty v tomto parlamentu, kteří stále ještě stojí za, za zdiskreditovaným eh, tyranistickým režimem Čáveze eh, a Madura. Kolikrát si to ještě budeme muset prožít, než pochopíme, že problém socialismu není ve špatné implementaci. Ten příběh je pořád stejný. Slogany o lidu těmi to začíná a končí to tyranií, chudobou a útlakem. Eh, jdeme na zprávu pana Raimona a jako první má slovo pan Marias. Důležitým faktorem hospodářské soutěže eh, jsou eh, takzvané eh, státní dotace. A k těm už toho bylo řečeno velice mnoho. Je mnoho ustanovení a bylo schváleno mnoho sankcí a tak dále. A například přístavní podniky v Řecku to mají tak, že čerpají státní podporu, že, nebo že musí čerpat státní podporu, měli by, ale teď je v podstatě zakázáno, aby se v Řecku eh, stavěly lodě. Pak tu máme další podnik Lakon, který byl eh, rozhodnutím soudu donucen Eh, zaplatit zpátky 135 milionů euro. Eh, u státní podpory a státních dotací je potřeba změnit eh, politiku tak, aby firmy nemusely peníze vracet. Potřebujeme konkrétní pravidla. Řecká ekonomika je v krizi kvůli úsporným opatřením. Je potřeba konkrétních a specifických pravidel pro Řecko. Děkuji, paní Majer. Děkuji, paní předsedkyně. Tato zpráva eh, správně eh, vyjadřuje obavu z toho, že některé firmy neplatí správně daně kvůli nesouladu mezi daňovým režimem. Je potřeba zastavit tento závod směrem ke dnu v daní z příjmu právnických osob. Právě tak daň z digitálních služeb je eh, zásadní proto, aby i Facebook, Amazon a podobné platili svůj spravedlivý díl, protože hodnota, tam, kde se vytváří hodnota, tam je třeba platit daně. A kromě toho byla jsem upozorněna na to, že možná budu poslední britskou poslankyní, která hovoří v tomto sále v Bruselu. Já tedy mohu říci, že jsem hrdá na to, že jsem byla součástí největšího mírového, a, mírového projektu, který se kdy v historii odehrál. Přátelé se neloučí s Bohem, ale nashledanou. Slovo má pan Zdrojevský na jednu minutu. Děkuji. Tentokrát výroční zpráva o hospodářské soutěži nebyla takovou rutinní záležitostí, jako často bývá. Možná proto, že mnoho prostoru věnuje závažným otázkám. Jako například eh, kartely eh, výrobců těžkých užitkových vozidel. A já bych chtěl upozornit na to, že tady v plénu vznikla dohoda o boji proti eh, určitým praktikám, které jdou v, proti hospodářské soutěži. A chtěl bych upozornit na to, že politiku hospodářské soutěže musíme opírat o princip rovného zacházení se všemi sektory a se všemi firmami. A není možné uzavírat dohody například eh, o tom, aby vlivní lidé nebo velké firmy měli jakákoliv privilegia. Já jsem se rozhodl zdržet hlasování u této zprávy. Jsou tu určité aspekty, které jsou celkem pozitivní, ale jinak si myslím, že je mimo kompetenci evropské politiky hospodářské soutěže to, co tu je napsáno. Já volám po implementaci CCCTB a o odstranění e, principu jednomyslnosti u daňových rozhodnutí v Radě. Nicméně zpráva vítá úsilí komise o efektivní aplikaci pravidel hospodářské soutěže v Evropské unii a e, podporu podporuje silnější strukturovaný dialog s komisařem pro hospodářskou soutěž a uchování úzké spolupráce s parlamentem v těchto záležitostech. Vítám to, že komise je vyzvána, aby navýšila podporu pro malé a střední podniky a aby chránila jejich práva tváří v tvář nekalým komerčním praktikám. A také je komise vyzvána, aby podporovala férovou hospodářskou soutěž na globálním trhu. Jakožto poslanec výboru pro mezinárodní obchod to vidím jako základní aspekt fungujícího obchodního prostředí na celém světě a zajištění rovných podmínek evropských firm na tomto globálním trhu. Děkuji, slovo má paní Ruohanen Lerner. Děkuji vám, paní předsedkyně. Spravedlivá hospodářská soutěž je velice důležitým cílem, o který musíme uh, usilovat, takže se mi snadno hlasovalo pro. Velké firmy se vyhýbají daním, a získávají neférové výhody v porovnání s malými a středními podniky. Zdá se, jako by měli svá vlastní pravidla a mohli využívat i ilegálních státních dotací. Jak zpráva říká, daňové úniky jsou velmi škodlivé pro veřejné finance a jsou také hrozbou pro občany. respektive pro důvěru občanů v Evropskou unii. V Evropské unii máme mnoho systémů, které dávají výhody bohatým lidem a velkým firmám. Těchto neférových eh, obchodních praktik by se měly členské státy zbavit. A eh, komisaři patří dík za snahu bránit nekalým komerčním praktikám a za sankce, které byly uvaleny v tomto ohledu. Pan Žambaský. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vážení kolegové, já jsem byl pro tuto zprávu, jelikož si myslím, že je poměrně zřejmé, že velká část podnikatelských iniciativ EU si zaslouží zvláštní ochranu. Potřebujeme společná pravidla, jednotný trh, potřebujeme podporovat podnikatelství, potřebujeme podporovat lidi, kteří chtějí pracovat poctivě. Dovolte mi připomenout například ten skandální balíček mobility. To jde proti soutěži, proti spravedlivé hospodářské soutěži. Chce to sebrat biznis některým a dát jej jiným. Hovoříme-li tedy o tomto balíčku, eh, ať už se tomu říká balíček mobility nebo Macronův balíček, eh, chceme aby středo, nebo respektive eh, je evidentní, že eh, podnikatele ze střední Evropy chtějí vzít biznis eh, východoevropským podnikatelům. A u nás to znamená, že by z naší země odešlo až půl milionu lidí. Děkuji. Pan Polčák. I pour terminer, monsieur Polčák. <laughs> J'attendais la fin de la traduction, ah. monsieur. <laughs> Já jsem jenom čekala na tlumočení, nezlobte se. Já bych chtěl

Eh, postihuje eh, nebo vyslovuje myšlenku že trhy musí být šetrné k životnímu prostředí. Eh, to opravdu oceňuji tento environmentální aspekt udržitelnost našich tržních sil v dlouhodobém hledisku to je skutečně velmi podstatné. nemůžeme se řídit podle zásady po nás potopa a já opravdu tuto zprávu oceňuji a proto jsem ji také podpořil. děkuji. Děkujeme vám, tím jsme vyčerpali seznam řečníků ve vysvětlování hlasování. Zápis bude k dispozici na začátku příštího plenárního zasedání a pokud nebuj, nebudou žádné výhrady, tak společně s přijatými texty to bude e, zveřejněno. Tím se dostáváme na konec tohoto plenárního zasedání, které tímto odročuji.